Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Euh, je demande... Eh, eh, přál bych si, abychom zahájili naše jednání a prosím všechny osoby, které se nebudou účastnit, aby opustili tento sál a ostatní prosím o ticho s výjimkou těch, kteří budou hovořit. Chtěl bych uvítat tři osobnosti, které byly přizváni jako znalci je to pan Martr, který je předsedou syndikátu eh, zaměstnanců lesů jeho západu Francie. A pan Jean-Louis Martre, který je zástupce Združení zalesněných obcí v kraji Londres ve Francii. Vyslechneme si je v rámci v rámci projednávání prvního bodu našeho programu. Právě mi bylo řečeno, že je tady technický problém. Technici nás žádají, abychom pozastavili jednání, takže lituji, ale na dvě minuty přerušíme jednání. Ale vězte, že máme velmi nabitý program a pan prezident by nás měl pak záhy opustit, takže na dvě minuty přerušíme jednání. Mm-hmm. Voilà, nous pouvons reprendre. Pardon pour cette interruption due à un problème technique. Eh, takže jsme pozastavili jednání z technických důvodů. Nyní vám navrhuji, drazí kolegové, abychom začali projednávat bod 7. Máme velmi nabitý program dopoledne, protože po slyšení eh, v rámci bodu 7 máme asi 15 bodů, které musíme odhlasovat nejenom z hlediska bodu slyšení, ale budeme hlasovat také ohledně dalších žádostí o převody v rámci Evropské komise. Členové komise tady ještě nejsou. 9 hodin ráno je příliš brzo pro Evropskou komisi, ale jistě později dorazí. Takže bod 7. Jedná se o využití, promiňte, Máte problém s překladem? Slyšíte překlad? Drahý kolego, jak jazyk? Mikrofon není zapnutý. Je problém s překladem do polštiny. Můžete vyřešit rychle tento problém u našeho kolegy. Během zasedání, které se konalo v červenci v rámci našeho výboru, tak si vzpomínáte, že jsme měli první rychlou výměnu názorů ohledně využití Evropského fondu Solidarity ve prospěch jeho západního kraje Francie, kde došlo k přírodní mimořádné katastrofě na jaře Bohužel došlo ke katastrofálním eh, dopadům z hlediska velké části akvitánského lesa. Budeme za chvíli hlasovat jednak ohledně principu finanční participace na Fondu Evropské solidarity z hlediska odškodnění v rámci eh, škod, které vznikly v souvislosti s touto katastrofou. To je právní základ, který nám umožňuje jednat. A pak budeme hlasovat o přijetí dodatečného rozpočtu, který je nutný pro využití prostředků, které eh, jsou stanoveny podle eh, právního základu. Společně s koordinátory jsme se domnívali, že by bylo zajímavé v souladu s precedentem, který existoval. Víte, že předchozí výbor vyzval rumunské úřady, aby jednali v souvislosti s jinou přírodní katastrofou, která tam proběhla dříve tomto roce, tak jsme se domnívali, že v této souvislosti by bylo vhodné přizvat dvě osobnosti, které by nám podali svědectví o této katastrofě. Nejdříve dám slovo panu předsedovi Martovi a potom bude hovořit eh, pan Darmont. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nás pozval, dámy a pánové poslanci. Děkuji za to, že mohu hovořit o bouři Klaus a jejich dopadech. 24. ledna došlo k této bouři a francouzská vláda vypracovala eh, plán na pomoc, jehož hlavním cílem bylo pomoci postiženým a očkodnit eh, lesníky. Byla to nepřímá metoda, která byla zvolena ve formě <clears throat> modifikovaných eh, podpor, včetně státní podpory. Plus byly tam subvence pro vyčištění cest, a umožnění eh, obnovy lesa. Vzhledem k tomu, že tento plán zaznamenal výrazné spoždění, tak na samotném území 220 tisíc hektarů, které byly poškozeny v té době, na tomto území, přestože se otevřely cesty, stále ještě je mm, eh, velké eh, velmi nepříjemná situace z hlediska houští. Cyril Mortel. Nous avons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 Samozřejmě tato funkce je e, nyní e, znemožněna nebo spochybněna. Je zřejmé, že vzhledem k tomu, že hasiči těžko mohou proniknout e, tím houštím, tak se nacházíme ve velice naléhavé situaci, protože pokud se k tomu přidá ještě sucho a silný vítr, naopak je zde nebezpečí požáru. A samozřejmě, že se obáváme ještě horších dopadů, protože by mohlo dojít k zničení zbývajících zelených částí lesa. A z tohoto důvodu jsme v situaci řízení rizik. A tato situace vede k nezbytnosti naléhavých řešení. My dobře víme, že budou předány další žádosti z hlediska z hlediska této rozpočtové položky. Ale já bych chtěl zdůraznit naléhavost nezbytnosti vyčistit tyto lesy, uvolnit tyto pozemky tak, aby požárníci měli přístup a samozřejmě také, aby bylo možné obnovit tento les. Nechci samozřejmě ovlivnit eh, posuzování jiných žádostí, ale je zde velká naléhavost a myslím si, že je nutné zajistit eh, tyto, eh, tyto přístupy. 3 miliardy byly vyčleněny právě pro oblast lesnictví a my se domníváme, že jménem lesníků můžeme požadovat, aby v souvislosti s částkou, která byla odhlasována, komisí jsme mohli dostat 72 milionů. Je to otázka naléhavosti eh, obnovy lesa, je to otázka také eh, bezpečnosti pro veřejnost. Děkuji vám za to, že jste nás vyslechli, pane předsedo. Děkuji vám, dámy a páni poslanci. Děkuji, pane předsedo, za vaši prezentaci, která byla jednoznačná, přesvědčivá a zároveň relativně stručná, což je věc, kterou musíme dodržovat, bohužel, protože máme velice nabitý program našeho výboru dnes dopoledne. A nyní dám slovo panu Jean-Louis Martrovi, který eh, zastupuje vlastníky bude hovořit pan Darmonte, který zastupuje zalesněné obce, to znamená městečka a obce, které mají velké plochy lesů v této části Akvitánie. A i tyto obce byly výrazně postiženy touto přírodní katastrofou. Pane předsedo, máte slovo. Vážení poslanci, pane předsedo, jsem starostou obce Arjuzon, který, která je v samém středu postižené oblasti. A toto území ve středu Akvitáne je pokryto borovicovými lesy. Lesy jsou velmi rozsáhlé. Plocha jednotlivých obcí představuje až 7 tisíc hektarů. Jsou to obce, které jsou málo zalidněné. Většina obcí má méně než 500 obyvatel, kteří jsou ve směs rozptýleni. Větry, které foukaly 24. ledna, přesvali rychlost 170 km za hodinu a poškodili veřejné e, sítě. Přes 20 tisíc domácností bylo zbaveno přívodu vody, 200 tisíc domácností bylo bez elektřiny. A v některých místech jsou lesy zničeny z 80%, miliony stromů jsou polámané na zemi. Odhady škod jak řekl pan předseda Martr, jsou ve výši 100 milionů euro a 3 miliardy euro pro celkové škody v oblasti lesnictví. Škody jsou skutečně nepředstavitelné. 700 tisíc hektarů lesů byly postiženy ve třech jednotlivých regionech, ale hlavní postižení je v oblasti Akvitánie, kde 80 stromů leží na zemi. 40 lesů bylo zničeno na úrovni více než 40 160 tisíc hektarů více než 60 Toto území je nejvíce zasaženo bouří a jak řekl předseda Martr, dopad této katastrofy je srovnáván s velkým požárem v roce 1949, který vyvolal dezertifikaci kraje Lond a úpadek tohoto kraje. Do roku 1999 a před bouřemi Lotar a Martin jsme měli kapitál 150 milionů metrů krychlových dřeva. A zde došlo ke ztrátě 40 Kapacita roční těžby byla nižší než 6 milionů. Došlo tedy k obrovské katastrofě, která bude mít nesmírný dopad na, celé, na celý dřevospracující průmysl. Zde zaměstnáváme 34 tisíc osob v regionu Akvitánie. Samozřejmě další škody zasáhly eh, poražené lesy, cestovní ruch, myslivost a místní obce budou čelit obrovským potížím snížené příjmy, které pramení tedy z poklesu činnosti. Je třeba vědět, že malé obce čerpají až 45 svých rozpočtových příjmů z lesnictví. A střednědobě mm, pokles osídlení vyvolá velké ekonomické potíže. Souběžně dojde k poklesu fiskálních příjmů protože dojde ke snížení činnosti jednotlivých podniků, tedy další pokles příjmu obcí. A v souvislosti s tím dojde k navýšení výdajů, zejména pokud jde o obnovu infrastruktury. Místní komunikace budou trpět tím, že 40 milionů krychlových, metrů krychlových les, les, dřeva bude třeba odstranit z lesů. Bylo vlastně již přistoupeno k uvolnění hlavních eh, lesních cest. A je třeba zajistit eh, hašení počínajících eh, požárů, které mohou vzniknout. A chci potvrdit, že uvolnění nejzasaženějších ploch musí být prioritou, protože hrozba velkých požárů typu požáru z roku 1949 skutečně existuje. Z hlediska životního prostředí jsou škody také značné. Eh, hrozí ekologická katastrofa. To, toto území představuje uhlíkové čerpadlo. Zde dochází k ukládání 30 milionů CO2, což představuje ztrátu 700 milionů euro. Stromy představují také významný příspěvek do vodního cyklu. Odvodňování je v současné době problematické a je důležité uvolnit eh, tyto eh, části infrastruktury. Může dojít také k přemnožení eh, hmyzu a to vyvolá vážné problémy u zatím zdravých lesů. ozdravení tohoto lesa je významnou výzvou pro Evropu. Dvakrát za deset let významná část akvitánského lesa byla zničena a musíme tento les obnovit. Pracovní skupina se zabývá obnovením lesa a na žádost regionu Akvitánie připravujeme studii s výhledem na rok 2050. Tyto práce musí brát v úvahu biodiverzitu v oblasti lesnictví a je třeba zhodnotit eh, lesnictví s výhledem na boj proti klimatickým změnám. Je to významná premiéra z hlediska bouře Klaus, která znamenala tedy ohrožení funkce uhlíkového čerpadla. Ukládání atmosférického uhlíku a úprava vodního režimu úprava podzemních vod a kvalita krajiny, to vše jsou výzvy pro nás. Les byl v Evropě zničen v Řecku, v Portugalsku, ve Španělsku. Je ohrožován urbanizací a životní význam lesu musí být více uznáván na celoevropské úrovni. Vážení poslanci, je třeba jít dále než akční plán z roku 2006 pro řízení lesů. Je třeba vytvořit společnou lesnickou politiku na evropské úrovni. A závěrem bych chtěl poděkovat jménem všech obyvatelů kraje Lond evropským institucím, které se postavily k této katastrofě. Francie předložila příslušné dokumenty a Solidarita členských států se tedy bude moci brzy vyjádřit. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Nyní dám slovo panu Johannesi Vachtrovi z generálního ředitelství Regio z Evropské komise, který, nás, který se již dostavil a který nás seznámí se stanoviskem Evropské komise a vysvětlí, proč komise předložila tento návrh. Pane Wachter. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za tuto příležitost hovořit. Pane předsedo, dámy a pánové, bouře Klaus je 63. žádost o finanční pomoc z titulu tohoto fondu od roku 2002. Je to 31 žádost, kde Komise shledala, že kritéria jsou naplněna a doporučuje tedy, eh, aby došlo eh, k poskytnutí této pomoci. Bouře Klaus je již šestá žádost Francie. V podstatě první žádost, kde se jedná o eh, případ použití v případě většího rozsahu přírodní katastrofy. Až do posud z Francie obdržela tyto subvence v případě roku 2002, to byly záplavy, potom roku 2003, potom na ostrově Réunion roku 2007 a také roku 2007 v případě eh, hurikánu na Martiniku. Jedna žádost byla zamítnuta. Doposavitní výplata těchto prostředků činí celkem 59 milionů eur. Bouře Klaus, pane předsedo, zastínuje všechny tyto případy. Jedná se o 3,8 miliard eur, které podle kritéria tohoto fondu mohou být uznána a vlastně zastíní veškeré případy tato bouře eh, vypukla 24. ledna ve Francii a zanechala tady velmi spuštošené eh, území. 31 departmánů bylo postiženo, z toho 9 mělo výjimečný stav. Zvláště postižený byl region Aquitány, 86 škod a dále departement Land, kde prakticky eh, polovička tohoto území byla postižena. Vyslechli jsme si, že došlo ke škodám zvláště v lesnictví. 700 tisíc hektarů lesů bylo postiženo. Podle francouzských odhadů 42 milionů kubických metrů dřeva bylo poškozeno. Těžké škody byly zaznamenány také v oblasti infrastruktury, zvláště v zásobování elektřinou, u telefonních sítí a také ve vodohospodářství. V budoucnosti eh, se dá počítat také s dalšími škodami z hlediska budov. Dále je nutné uvolňovat lesy z hlediska cest v těchto lesech. Tato katastrofa mm, zůstala trochu nepozorována mimo Francii. Samozřejmě v rozporu s těmi požáry. Samozřejmě tato katastrofa není tak spektakulární a nesouvisí s ní tak eh, velké eh, a velmi tedy dramatické eh, snímky v médiích. Pane předsedo, Útvary komise a francouzské útvary od začátku velmi dobře spolupracovaly. Kontakty byly nastoleny krátce po katastrofě. Až k definitivní žádosti došlo k několika setkání mezi francouzskými experty a příslušnými eh, experty generálního ředitelství eh, životního prostředí, regionálního rozvoje. Oficiální žádost byla předložena 2. dubna, to znamená dva dny do dokončení této lhůty. Většinou eh, tyto žádosti jsou předkládány tedy bezprostředně po uplynutí této lhůty. Tato žádost byla dobře připravena a bylo možné ji rychle zpracovat. V tomto případě nebyly nutné nějaké dodatečné informace, které by se požadovaly a posouzení rozsahu škod bylo relativně dobře zpracováno. Jedná se zde o celou řadu faktorů, které v posuzování musí být zohledněny. Jednak stáří, stav těchto stromů, dále zbytky tohoto dřeva, náklady na zpracování sklady nebo dodatečné náklady na zalesnění a tak dále. Tyto otázky mohly být vyřešeny v souladu s jednáním s experty ředitelství Agre, Agri. Ze začátku nebylo úplně jednoznačné, zda je eh, možné zde používat běžná kritéria využití tohoto fondu Solidarity protože zde se jedná o 3 miliardy eur, to je tedy eh, škoda, která byla odhadnuta. Pokud eh, by se jednalo o regionální katastrofu s menšími škodami, tak samozřejmě tady by šance na mm, přijetí takovéto žádosti byla menší. Tam by muselo být 50 populace postiženo. U bouří jakož i u lesních požárů, to je většinou nepravděpodobné a proto mnoho takových žádostí v minulosti nebylo přijato. Právě z důvodu tohoto kritéria. Všechny škody, které byly předloženy Francii, nemohly být uznány, zvláště e, otázka mm, CO2 a finančních ztrát po intenzivním jednání ze strany komise a generálního ředitelství životního prostředí tento faktor nemohl být uznán. Je bez pochyby, že vlastně otázka CO2 bude mít svůj dopad na bilanci skleníkových plynů, ale doposud tato metoda nebyla použita z hlediska finančního využití. A jsou zde jakési fiktivní nepřímé dopady. Jednalo se o 1,2 miliard eur. To znamená, tato částka musela být odečtena od celkové finanční žádosti. Co se týče o e, ztrát zisku, které mohly nastat e, v důsledku této e, bouře v lesnickém průmyslu, tak zde podle nařízení Fondu Solidarity opět bylo skledáno, že to nejsou přímé škody přesné vyčíslení škod je tak důležité, protože nejenom určuje, zda skutečně můžeme tuto žádost zařadit mezi mimořádné nebo velké škody, ale je to také základ pro vyčíslení finančních prostředků z tohoto fondu Solidarity. V každém případě u klauze Eh, jsme zjistili škody, které odpovídají 3,8 miliard euro, což tedy eh, překračuje běžné žádosti a můžeme tedy eh, tuto žádost vnímat jako naplnění kritérií. Návrh komise parlamentu je, aby se dali k dispozici 109 milionů eur a to bylo předloženo 20. května. Komise tedy doporučuje, aby byly přijaty tyto prostředky, aby byly Francii poskytnuty prostředky z tohoto fondu. Francie a komise pracují na tom, aby eh, vyplacení těchto prostředků se opíralo uzavření dohody, kde je nutné zajistit určité klauzule kontroly a využití prostředků. Jak víte, co se týče fondu Solidarity, zde je možné financovat pouze určitý typ opatření, zvláště obnovu infrastruktur, odklízecí práce, náklady na nasazení zaměstnanců. Jedná se o veřejné úkoly. Fond Solidarity nedovoluje, aby docházelo k financování privátních soukromých škod nebo škod, které vznikly soukromým majitelům lesu. A pokud tento plán bude přijat do půlky září, pak je možné do konce října vyplatit tyto prostředky Francii. Děkuji. Děkuji. Děkujeme za všechno tato upřesnění a máme zde žádost od paní Helgy Tripel. Děkuji, vážený pane předsedo. Budu hovořit německy. Já bych ráda zjistila ze strany zástupce komise, zda zalesňovací programy budou zajištěny v rámci této pomoci ve Francii. A za druhé, vy jste uvedl, že doposud není žádná metoda, která by byla uznána z hlediska finančního vyčíslení těch ztrát nebo škod s ohledem na CO2. Po všech těch studiích, které jste zrealizovali, jsme zjistili, že těchto hurikánů je čím dál více a tento problém se může objevovat velmi často. Eh, myslíte si, že se pracuje už na uznání takovéto metody a pokud ano, kdy bude možné ji používat? Děkuji. Pan Reimer Bege požádal o slovo. Ještě bych rád řekl to, že Reimer, který vedl náš výbor v posledním období volebním hrál velice důležitou roli ve vytvoření tohoto fondu Solidarity a zároveň je to zpravodaj, který se zabývá právním základem Fondu Solidarity, který jsme, eh, který mm, jsme schválili před, touto, před tímto eh, cvičením. No a myslím si, že v podstatě může využít eh, své slova, aby trošku je prezentoval svou zprávu a Juta rovněž bude prezentovat svou zprávu, která se dotýká dodatkového rozpočtu a tím vlastně bychom mohli trošku získat čas. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já při příležitosti prezentace své zprávy mohu hovořit velmi stručně, protože to máte ve své složce. A ta prezentace situace byla dobře vylíčena našimi francouzskými kolegy a zástupcem komise. Myslím, že to bylo dosti výmluvné. Uh, a mohli jste pochopit, jaké drama se odehrává v těchto regionech, kde občané Evropské unie jsou postiženi buď požáry, zemětřesením, anebo e, touto katastrofou. Víte, že později budeme hovořit také o zemětřesení v Itálii. Dnes o tom budeme, nebudeme o tom hlasovat, budeme mít první diskuzi na toto téma. I když jsou to malé částky, myslím si, že je vhodné pokud i zde můžeme jaksi v malé míře ukázat solidaritu z hlediska našeho evropského rozpočtu. Na závěr to, co uvedla Helga Trübel, nebo na co se zeptala, to mě také zajímá z hlediska dvou eh, postavení. Za prvé, když dojde k takové přírodní katastrofě, tak samozřejmě proběhne diskuze a určité poučení. Víte, že když je zemětřesení, tak se diskutuje o stabilitě eh, konstrukce domů, zda vše bylo připraveno tak, jak je to nutné. Když jsou požáry, tak se diskutuje o otázce, zda existuje dostatek požárníků, kteří jsou včas eh, k dispozici, zda mohou reagovat eh, v krátké době. U těchto bouří tak je to otázka lesů a lesnictví. Tam se diskutuje o struktuře lesu. Například se diskutuje o tom, zda je možné uplatňovat nové přístupy. Eh, je to také otázka zalesňování těchto eh, ploch. A eh, tady je nutné samozřejmě hovořit o rozsahu těchto Eh, škod, které mohou být někdy nepředstavitelné. Ale z hlediska restrukturalizace a přístupů je možné změnit některé přístupy. Také se mohou eh, například změnit druhy stromů. Nechci toto eh, posuzovat v jednotlivostech, ale rád bych si vyslechl něco podrobného. Zástupce komise, pan Wachter, hovořil také o tom, že je tady návrh komise z hlediska 3,8 eh, miliard eur. To je tedy to vyhodnocení, ke kterému došlo. A pan Wachter právě také hovořil o otázce započitatelnosti těch škod CO2. Ta otázka zde už padla. Vidíme tady ten rozdíl proti pěti miliardům, miliardám, které vlastně byly předloženy ze strany francouzských hostů. Komise dospěla tedy k částce 3,8 miliard. Pak je tady ještě další otázka, aniž bychom se vněšovali do vnitřní francouzské politiky, ale eh, klademe si otázku, zda eh, se eh, bude diskutovat o možnostech Eh, o možnostech zahrnout eh, do těchto akcí také eh, změny územního plánování nebo regionálních změn, tak, aby došlo k trvale udržitelným dopadům těchto akcí, které jsou takto plánovány. I to bych se rád dozvěděl, jinak naše stanovisko je jednotné a my bychom měli odsouhlasit tento návrh. Děkuji. Děkuji. Ano, mám zde dopis od paní Danuty Hybner, která vede výbor pro regionální rozvoj a která je rovněž pro. Pokud jde o různé otázky, které položil pan Rainer Wege. Všechny tyto otázky jsou samozřejmě pertinentní. Jedna z nich ovšem je nejdůležitější. Ano, samozřejmě toto akitánské, tyto akitánské lesy před deseti lety už utrpěly rovněž byly postiženy podobnou vychřici. To je sice byla o trochu slabší než sávající. Ovšem samozřejmě je zde legitimní otázka, jelikož už zde proběhla tato první vychřice co jsme se poučili nebo jaká ponaučení jsme si z toho vzali na úrovni Francie, na úrovni řekněme, Evropské unie, podobně jako tomu bylo, řekněme, v um, územně třesení a tak dále. To znamená, samozřejmě, že to jsou i otázky technické, trošku jiné otázky, ovšem ty obavy jsou podobné ve všech těchto situacích. A nyní bych poprosil Jutu Hau, která je naší zpravodajkou, která se dotýká právě těchto operačních rozpočtů, aby nám prezentovala svou zprávu, aby položila pokud bude chtít, své dotazy a poté bych poprosil naše hosty i komisi, aby odpověděli na tyto otázky. Samozřejmě budete-li mít jakékoliv dotazy, i vy, kolegové, můžete se přihlásit. Děkuji, já mohu být ještě stručnější než Reimer. Pokud budeme souhlasit se zprávou Reimera, pak musíme samozřejmě také odsouhlasit můj, moji zprávu, aby tyto prostředky mohly být vyplaceny. Formálně je to tak, že regionální výbor dnes odpoledne to odsouhlasení, které poskytla Danita Hybner, ještě jednou vlastně potvrdí nebo uzavře, ale na to nemůžeme čekat podle mého názoru. Reimer již řekl, že by byl rád, kdybychom pozitivně přistupovali k jeho zprávě, tak já říkám ano, pak potřebujeme také vyplacení prostředků a tím pádem tuto kapitolu, kapitolu doufejme, můžeme eh, uzavřít i tedy za komisi. Děkuji. Pane Bachtere, chcete se k tomu nějakým způsobem vyjádřit ke všem těm otázkám. Samozřejmě poté dáme slovo dalším. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velmi krátce zareaguji na otázky. Paní Triple. Co se týče opatření a nařízení o Fondu Solidarity, tam máme krátký, velmi krátký seznam možných opatření, která mohou být financována prostředky fondu. Většinou je to obnova zničené infrastruktury a vybavení, dále tedy zajištění ubytování, pomoci, e, zajištění eh, také toho, aby byly vyčištěna tato území, kde proběhla katastrofa. Například vyčištění lesů, pokud se jedná o veřejná opatření, tak toto může být zafinancování, obnova elektřiny, telefonů, silnic, tedy infrastruktury je také možné a v rámci tohoto nástroje musíme tady rozlišovat. Jsou náklady, které jsou zahrnuty do kalkulace škád, škod pokud se netýkají tedy přímo e, dřeva. Jsou tady ještě dodatečné přidružené škody, které třeba souvisí s tím, že je nutné používat zvláštní metody e, odklízení e, těchto dřev. Co se týče zalesnění, to byla vaše otázka, tady musím říct si bohužel ne. Ta metoda, která souvisí s posouzením CO2 u těchto lesů, tyto metody se zpracovávají na mezinárodní úrovni. To eh, jsem dostala jako informaci z Generálního ředitelství životního prostředí. Myslím si, že tady je víceméně jednota ohledně toho, že ta vázací schopnost lesu ohledně CO2 je velmi důležitá. Ovšem, jakým způsobem toto finančně vyčíslit? To je otázka. Vy znáte ty diskuze ohledně trading rights, jak se to řekne prostě povolenky eh, z CO2. To je otázka, která ještě není vyjasněna a proto obávám se, nemůžeme do toho vstoupit jako průkopníci z hlediska tohoto fondu. Co se týče otázky pana Böge ohledně těch eh, opatření na rozšíření, samozřejmě že si můžeme říci, že jakési poučení tady musí nastat z těchto katastrof, tak abychom zabránili opakování anebo dopadům. A nařízení o Fondu Solidarity dokonce požaduje, aby přijímací stát ve, svém, ve své zprávě uvedl, jaká opatření zavede, aby zabránil opakování e, podobných případů. Co se týče Mm, struktury lesa, to jsou věci, které nemůžeme zajistit fondem Solidarity. Eh, to musí řešit kolegové z Agri, nebo tedy z Generálního ředitelství pro zemědělství. Takže toto překračuje bezprostřední kompetenci našeho fondu Solidarity. Děkuji. Děkuji vám. Pane Darmante, chcete se k tomu vyjádřit? Ano, pouze dvě záležitosti, abych reagovala na dva dotazy. První, který se dotýkal těch podmínek, podmínek toho, jak budeme obnovovat les. Já už jsem o tom hovořil před chviličkou. Ano, vytvořili jsme skupinu, skupinu takovou napříč různými, různými disciplinami, které se zabývají, jsou tam touto oblasti ekonomové, specialisté na klimatické změny, na les a tak dále. Pan Pinodou už se o tom samozřejmě zmínil. Ano, samozřejmě neznáme žádné mm, stromy, které by byly schopny odolat takovým obrovským rychlostem větru, síle větru a tak dále. Čili musíme samozřejmě o tom uvažovat. Budeme se snažit, máme, máme zde i agronomický ústav Francie a chceme vytvořit takovou zprávu, takovou studii, která by se zabývala rozvojem až do roku 2050. To znamená, abychom vybrali určité druhy stromů, které by byly schopny reagovat, které by byly schopny eh, přežít v této oblasti. Samozřejmě, že zde máme specialisty, máme zde odborníky, odborníky, místní odborníky, ale i na evropské úrovni, kteří už několik měsíců pracují na této oblasti, pokud jde o uhlík. Ano, v Akitánsku máme takovou možnost, řekněme, to nějakým způsobem vyčíslit. Pokud jde o Francii, můžeme vyčíslit i tu hodnotu toho, co představuje, jako hodnotu představuje les, to znamená, to znamená zachycování uhlíku, jakým způsobem to má dopad na nejenom Akvitánsko, ale jakým způsobem, jakým způsobem dochází k zachycování uhlíku na místě, to znamená, jsme schopni vypracovat, porovnat, vyčíslit um, zachycování uhlíku v našem období. To znamená určité, určitá ho, tyto tato čísla jsou opět nesmírně důležitá. Nebo například, pokud jde o vody, to je rovněž důležité. V některých ehm, zemích se využívá právě les, aby došlo k zachycování pitné vody a tak dále. Pokud by tam nebyly lesy, pokud by došlo, řekněme, k nějakému znečištění nebo i půdy v této oblasti, tak jsme schopni to vyčíslit, jsme schopni porovnat tyto hodnoty z jednotlivých oblastí mm, Evropy. Čili a zde například právě u uhlíku máme právě tento dobrý příklad, to znamená, využíváme právě, právě um, ukládání, ukládání uhlíku právě v akitánské půdě. Děkujeme. A několik ještě poznáme, který bychom mohli ukončit naši rozprávu a poté se budeme věnovat hlasování. Pokud jde o naše hosty, které jsme pozvali, tak aby nám zde mm, z první ruky, aby nás informovali. Rád bych samozřejmě poděkoval za tuto návštěvu a byl bych rád, abyste si uvědomili, že se velice pozorně zabýváme všemi problémy, které probíhají v Evropě, samozřejmě především v těch oblastech, kde trpí naši občané, že jsme ochotní jít naslouchat, že jsme schopni um, poskytnout informace, že chceme samozřejmě um, být na místě, být zastoupeni. A rovněž bych vám rád řekl to, že Evropský parlament chce reagovat co možná nejrychleji, samozřejmě v institucionálním kádru, v institucionálním rámci, který máme k dispozici. Mnoho profesionálů, mnoho mm, samozřejmě odborníků, mm, odborníků bylo líto, že jsme, řekněme, nepracovali až tak rychle, jak by bylo možné. Já bych rád řekl, že jsme byli velice rychlí, že jsme v podstatě hned na první schůzce po novém, po tom, co byl zvolen nový parlament, se věnovali této problematice, pokud je o náš výbor tak jak už to zdůraznil několik kolegů, myslím, že bychom se měli poučit z celé této záležitosti. Máme zde mnoho otázek, které bychom si mohli položit. Je důležité, aby nám odborníci řekli, zda tento klimatický fenomén, tento výjimečný fenomén, na který si vůbec nikdo ještě nepamatuje, to znamená mm, až od konce 19. století jsme něco podobného neměli, zda tento Zda je to spojeno s, klim, s klimatickými změnami, zda je zde, řekněme, nějaké riziko toho, že by se mohl opakovat tento problém, buď u nás ve Francii nebo někde jinde v Evropě. Pan Dormont i eh, zástupce komise o tom už hovořili. Nebo zda jde o řekněme, fenomén, který je opravdu výjimečný, který nejsme schopni vysvětlit a který je, řekněme, se bude opakovat za nějakých deset tisíc let. Rád bych rovněž řekl to, že tato vychřice jakýmsi novým příkladem, bohužel, určité, určitého přírodního neštěstí, které postihlo část evropské evropských obyvatel a které vyvolává potřebu solidarity, jak už jsme se o tom zmínili. Viděli jsme zde podobné příklady v loňském roce, kdy jsme využívali tyto prostředky pro Velkou Británii, tam došlo k obrovským povodním. V loňském roce to bylo v Řecko, obrovské požáry a Obávám se, že ty požáry, které postihly Atény v letošním roce, opět budou vyvolávat potřebu solidarity. Dále jsme pomohli Rumunsku a tak dále. Pravděpodobně bude muset se zabývat i tím, jak budeme reagovat na to hrozné zemětřesení, které postihlo Aquilu v Itálii. Čili ano, musí, jakmile se budeme zabývat rozpočtem pro rok 2010, měli bychom věnovat pozornost i těmto záležitostem solidarity, která je potřebná v Evropské unii. Další otázka, která zde zazněla, o které se zmínil pan Darmanta, kterou podpořila ještě i paní Helga Trupel, je otázka určité nové dimenze, kterou zjišťujeme v posledním období. To znamená, že v této, to znamená, že jsme si vědomí, jakou obrovskou hodnotu má toto lesní dědictví pro nás, potenciál ekonomický, ale jde i o ekologické záležitosti, hodnoty, které jsou obrovské. Snažíme se nějakým způsobem vyčíslit tyto hodnoty, které les přináší a možná by nás to mohlo vést nejenom nás, výbor pro rozpočet, který jsme předvojí, ale je zde i výbor pro životní prostředí, pro zemědělství, um, hospodářský výbor a tak dále. Měli bychom se všichni ptát uh, ohledně těchto zájmů Evropské unie, abychom vytvořili, řekněme, nějakou společnou um, politiku v oblasti Eh, lesnictví, protože i když to nespadá do kompetencí Evropské unie, vy jste se, samozřejmě vy, kteří jste pracovali na eh, konventu před několika lety, si určitě pamatujete na tyto otázky, které byly kládeny už v tom období. Ano, protože lesy by možná měly spadat rovněž do mm, naší kompetence, ovšem, jak víte, odpověď sněla. ne, to znamená, nespadá to do evropské kompetence a proto bychom se měli snažit, aby členské státy, řekněme, měly nějakou společnou, společné směřování v rámci této politiky, protože lesnictví představuje nejenom ekonomické hodnoty, ale environmentální hodnoty, ekologické hodnoty a tak dále, přesně tak, jak se o tom náš ho smínil. Čili toto jsou otázky, které bychom si měli položit. A ve světle bohužel těchto mnoha, mnoha klimatických katastrof, které máme za sebou, bychom si možná měli položit otázku, zda Fond Solidarity je dostatečným fondem, zda pan Barter už nám připomněl i ty, mm, ta omezení, ty stropy, které zde máme. Pan Rainer BG rovněž hovořil o těch přesných částkách, které musíme splnit, abychom mohli hodnotit jednak mm, škody a tak dále, aby se tomu mohl fond věnovat, abychom to mohli využít tyto prostředky. Čili možná bychom se měli ptát i potom, zda tento systém je dostačující, abychom ho neměli ještě vylepšit. Čili po všech těchto prezentacích zpravodajů, zdrojů, jakož i našich hostů Evropské komise po těchto návrzích bych navrhoval následující. Má, je máme téměř 10 hodin a mm, teda dle eh, grvinského času. Navrhuji, abychom nejprve přijali základ, právní základ, který se dotýká zprávy pana Reimera BGho který máte ve svých složkách. Je to číslo 8 na našem dnešním programu. Čili návrhy pana Reimera Begeho. Budeme o ní hlasovat. Kdo je pro jeho předložený návrh? Děkuji vám. Kdo je proti? A vidíme jeden hlas proti. Zdržel se někdo? Nikdo se nezdržel. Čili zpráva, tento právní základ pana BGho byl schválen téměř jednohlasně. Rád bych vám připomněl to, že samozřejmě budeme se snažit postupovat velice rychle a budeme hlasovat na plenárce hned na dalším plenárním zasedáním, které proběhne od 14. do 17. září. No a pokud jde o ten dodatkový rozpočet, který navrhuje paní Promiňte, který navrhuje paní Jutta Budeme hlasovat o tomto dodatečném rozpočtu. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Ještě jed, opět jeden hlas. Kdo se zdržel, nikdo se nezdržel. Takže tím pádem i tento i tato zpráva byla schválena téměř jednohlasně, až na jeden hlas. Děkuji vám, děkuji všem kolegům, děkuji našim hostům, děkuji panu Darmantovi za jeho svědectví. Samozřejmě můžete mezi námi zůstat, pokud si to přejete. Mm. U nás například v u nás jsou výbory otevřeny, na rozdíl od francouzského parlamentu. Máte možnost se zúčastnit, máte možnost samozřejmě, ale i odejít, pokud budete chtít. Samozřejmě je to na vás. Schválili jsme tady body 8 a 9 a můžeme nyní přejít ke zprávě paní Juty Haug. Opravný rozpočet 8, což je desátý bod našeho pořadu jednání. Je to bod, který vyvolal trialog, pokud jde o Europol a paní zpravodajka nás o tom bude informovat. Děkuji mnohokrát. Opravdu co se týče eh, opravného eh, rozpočtu, o tom jsme již hovořili. V podstatě jsme byli zajedno u všech bodů. Byl tam jediný sporný bod a sice Europol. A řekli jsme, že v žádném případě u rozpočtu 2009 nebudeme přejímat nějaké mm, transitní náklady, pokud tedy eh, se eh, nebude používat článek 47 ohledně eh, Europolu. A díky bohu tedy v podstatě rada nás již přizvala na toto jednání po této letní přestávce. Měli jsme trialog v 9 hodin včera a velice krátce, půl hodiny jsme na to potřebovali, sjednotili jsme se. Kolegové se domnívají, že výsledek tohoto teda, tento výsledek dialogu mají na svém stole, je to Summary of Conclusions, je to tento dokument. A jednalo se o tři věci, které jsme dohodli. Za prvé byl to postup podle článku 47 naší interinstitucionální dohody. To jsme tedy překonali. Odsouhlasili jsme to, co komise až do roku 2013 určila pro Europol. Druhý bod. Tam jsme hovořili o opravném rozpočtu a řekli jsme OK, těchto 2,5 milionů euro které potřebuje Europol v rámci mezivládní agentury, která se stane komunitární agenturou, tak toto půjde tedy z rozpočtu 2009 a sice z položky, která nebyla dostatečně využita, ale leží ve stejné oblasti. A to je ten druhý bod. Takže my říkáme ano, souhlasíme s převodem těchto prostředků. Třetí bod. To je zase něco, kde, jak bych to řekla, musíme se opět tedy dotázat komise. U třetího bodu rada a parlament se shodli, že požádají komisi, aby stanovila pokyny pro tento článek 47. Tak, abychom mohli odsouhlasit tyto pokyny, tyto instrukce, abychom nezačínali, nezačínali vždy od nuly. Jakým způsobem tedy dotlačit radu, aby nás přizvala podle tedy řízení tohoto článku 47 v souvislosti s agenturou nebo v souvislosti se zřizováním nové agentury, aby s námi bylo jednáno. Možná si vzpomínáte na to, že před letní pauzou jsme měli dva trialogy a jedno dohodovací řízení a Třikrát se tam objevil tento článek 47 na eh, programu. Takže pokud budeme mít určité pokyny, tak eh, rada bude mít něco, co bude muset dodržovat. Švédské předsednictví bylo eh, včera docela nápomocné, takže to byly ty tři body, které jsme měli. Takže vše bylo zpracováno k naší spokojenosti a my můžeme být spokojeni s tímto výsledkem a proto vám navrhuji, abychom z hlediska bodu 8, tedy tohoto mm, opravného rozpočtu, eh, abychom tedy tento, tuto záležitost odsouhlasili. Dobře, děkuji. Pan zpravodaj se chce ujmout slova a potom požádám komisi nebo zeptám se komise, zda chce hovořit. Pane generální zpravodaji. Děkuji, ale zde nehovořím jako obecný zpravodaj, ale pouze jako účastník včerejšího trialogu. Mohu podpořit eh, zpravodajku, tedy podpořit tento návrh bez pozňovacích návrhů, ale poměrně tichým hlasem chci zmínit, zda je rozumné ve formě ústního pozměňovacího návrhu zařadit větu, která by se týkala toho třetího bodu. Jde o to, že v loňském roce, pokud si dobře pamatuji, jsme se pokusili toho dosáhnout v prvním čtení rozpočtu, ale při druhém čtení to nebylo zařazeno, což znamená, že rada to tolik nepodporovala před rokem a můžeme být spokojeni se švédským předsednictvím. Ale pokud eh, budeme mít důraznější připomínku toho, čeho jsme dosáhli, bylo by to v pořádku. Pokud to je příliš složité, a já nechci způsobit nějaké prodlení, ale pokud se na tom výbor shodne, proč nezařadit takovou větu do textu? To je můj návrh, ale skutečně chci podpořit eh, zpravodajku a věřím, že rozhodne správně. Děkuji. Juta na to hned zareaguje. Ano, to je dobrý nápad. A já mám tady i návrh, a sice v bodě 1 bychom řekli, kde se říká schvalujeme návrh tohoto opravného rozpočtu 2009 bez změn po výsledku trialogu. A pak bychom tam přiložili jednoduše tyto výsledky. To bychom tam přiložili k tomu. Tam bychom pak měli všechno, co potřebujeme a e, to by věděl jak parlament, tak rada. Prostě bychom přiložili tyto výsledky k tomu prohlášení bez změn. Très bien. Dobře, Juto, můžete nám zopakovat, v čem spočívá ten ústní pozměňovací návrh? My bychom. Já musím prostě zpracovat formální zprávu. A tady je návrh usnesení který musíme předložit plenárnímu zasedání. A pak je tady bod dvě. promiňte, bod jedna opravuje se řečník. A tady se týká, schvaluje návrh opravného rozpočtu číslo 8 2009 bez změn a podle výsledků trialogu. A pak by tam byla příloha jedna, vys příloha jedna. Dobře, takže všichni pochopili tento návrh doplnit odkaz na probíhající trialog a odkázat na přílohu tedy závěru trialogu. Pan Gonmanis to pocho- pochopil, já jsem to sám nepochopil, takže pro vás je to v pořádku. Není to tak jednoduché pro nové členy výboru, protože to, co je v dokumentu a to, co zde uvedla paní Haug, tedy Účelem je snížit rozpočet vlastně ty prostředky jsou převedeny. A myslím, že to jste řekla také v trialogu. Promiňte, ale to patří k návrhu komise. To je... Not very good, but... Takže děkuji za toto upřesnění. Pane generální řediteli, chcete vystoupit? Nemusíte, můžete. Pane předsedo, chci jenom eh, za prvé poděkovat eh, paní Haug za včerejší trialog, který byl velmi produktivní a chci ubezpečit, že budeme pečlivě naplňovat tedy příslušné guidelines, které budou užitečné pro všechny tři instituce. Děkuji. Takže k této poslední věci. Pro naše nové kolegy, kteří se neúčastnili vypracování meziinstitucionální dohody, chci stručně zopakovat článek 47 meziinstitucionální dohody, který jsme zdůraznili v závěru trialogu a kde žádáme v posledním bodu závěru trialogu, žádáme tedy po Evropské komisi, aby předložila příslušné návrhy. Článek 47 uvádí, při vypracování svého návrhu týkající se vytvoření nové agentury. Europol již existoval, ale statut Europolu se mění a vzniká tedy prakticky nová agentura. Evropská komise vyhodnotí rozpočtové dopady na výdaj, příslušnou výdajovou položku a na základě těchto údajů, a aniž by předjímala legislativní postup, který znamená založení této agentury, obě legislativně tvé se zavazují, že v době příhodné dospějí k dohodě o financování této agentury. To je v bodu 47. Přeloženo do francouzštiny je to vlastně problém vajíčka a slepice. Co bylo dřív? Bylo to vejce anebo slepice? Tedy konkrétně máme mít nejdříve právní základ anebo peníze. A my vlastně potřebujeme politickou dohodu v obou případech a proto musíme vytvořit postup, který nám umožní tento problém vyřešit a mít současně slepici, vejce a úsměv statkářky. Tedy budeme hlasovat o opravném rozpočtu číslo 8 tak, jak byl navržen naším obecním zpravodajem. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Máme jeden hlas proti. Kdo se zdržuje? Vy jste se zdržel. Pan Portář se zdržel. Takže jsem to měl uvést ještě před hlasování. To se týká tedy návrhů, které byly ústně pozměněny paní zpravodajkou. A nyní tedy můžeme přejít k bodu K bodu 11 obracím se na paní Haug. Takže Reimere, bod 11. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch textilního průmyslu Španělska a Portugalska. Připomínám, že jsme vedli první rozpravu na toto téma minule. Požádali jsme Evropskou komisi o určitá upřesnění, protože se kolegové podivovali, že se zdá, že výše pomoci na jednoho pracovníka se v, jedno, v obou zemích liší. Komise poskytla písemné odpovědi a pan Bege nám sdělí, zda jsou tyto odpovědi uspokojivé? Reimer má slovo. Ano, tak to hned učiním. Chci jenom eh, připomenout, že globalizační fond patří k těm nástrojům, které jsou charakterizovány větší flexibilitou eh, z hlediska evropského rozpočtu, i když můžeme stále hovořit o tom, zda ty základní velké programy, které se zabývají solidaritou, by neměly sami o sobě obsahovat větší flexibilitu. To je jistě téma, eh, který musíme mít stále na mysli z hlediska finančních výhledů nebo víceletých struktur, z hlediska sociálních programů. U globalizačního fondu ten základ je maximálně 500 miliard eur které mohou být tedy dány k dispozici speciálně pro zaměstnance v případě těch podniků, které jsou postiženy globalizací a tyto prostředky mohou eh, být tedy soustředěny v rámci horních stropů, které jsou stanoveny i z hlediska eh, náruku, které nemohou být naplněny. To znamená, jedná se o kategorii 1b ročního plánování. Máme tedy tady specifický případ. Chci ještě eh, Týká se to pouze telekomunikací, textilu a automobilového průmyslu. Zároveň, pokud máme přijmout tyto návrhy, musíme zohlednit, že 25 tedy eh, té maximální částky eh, tohoto roku musí být dány k dispozici. Máme zde celkový návrh, který se týká 30 podniků, tedy v Katalánsku 3,3 eh, milionů eur a 1, z 49 podniků v portugalském textilním průmyslu, v Norte Centru. Také tady mám stanovisko výboru zaměstnanosti. Na to jsme ještě čekali a myslím si, že to bylo rozdáno. Tady mám jednu připomínku a dvě otázky na komisi. Za prvé, chtěl bych výrazně důraznit, že je dobré, že tento výbor zaměstnanosti po těch eh, všech obtížích sjednání termínu mezi těmito dvěma výbory přijal iniciativu z hlediska flexibilnějšího postupu práce tohoto výboru. A výbor tedy reagoval rychleji, tím nám ulehčil práci v našem rozpočtovém výboru a tak eh, vítáme toto zlepšení spolupráce s tímto výborem zaměstnanosti. Je to příspěvek k tomu, abychom pracovali rychleji, plynuleji a abychom mohli rychleji využívat tyto prostředky z tohoto fondu. Rád bych požádal komisi, aby zareagovala na dvě věci, které jsou uvedeny ve stanovisku výboru eh, pro zaměstnanost, pokud to najdu. Jednak je tam podpora zaměstnanců z textilního průmyslu v Katalánsku. Je to bod B a dole přípustné akce. Úplně dole, teď to přečtu ve francouzštině, žádost, aby 435 osob, z nichž eh, většina je mladší než 48 let, aby tedy komise zareagovala ještě na toto vyhodnocení tohoto výboru pro zaměstnanost z hlediska příslušné částky. Je to tam dále ještě vysvětleno. A co se týče čísel pro Portugalsko, i to by bylo dobré vyjasnit. Zde je také připomínka v tomto výboru pro zaměstnanost v té následující stránce identifikace kategorie příslušných zaměstnanců podle kategorie 5 odstavec 2b, to je tedy na jedné, 1504 zaměstnanců, to je tam uvedeno. Já jsem tam měl původně jiné číslo, hovořil se o jiném číslu a nyní ve stanovisku tohoto výboru se hovoří dokonce o čtyřech tisících. Tady bych byl rád, kdyby komise vyjasnila tato čísla, tak abychom neodsouhlasili trochu mlhavá čísla, která nejsou jasná. Je nutné tady tedy zajistit jednoznačnost těchto číselných údajích. A potom na posledním zasedání zazněla odůvodněná kritika v tom smyslu, že zde byly obavy, zda využití tohoto fondu z hlediska plateb zda toto nějakým způsobem eh, nespadá do kompetenci sociálního výboru, eh, sociálního fondu. Tady příslušný ředitel řekl, že nikoliv. Vyjasnil to a pokud bude nutná výplata v průběhu roku, tak eh, bude toto proplacení zajištěno. Já jsem to také zahrnul do návrhu usnesení, aby bylo jasné, že využití prostředků Eh, globalizačního fondu nějakým způsobem nepoškozuje výplatu z titulu fondu, ale byl bych rád, aby tedy naši kolegové toto měli také na mysli. To je vše. Děkuji. Pane zpravodaji, tento poslední bod je důležitý. Téma zajímá některé členy našeho výboru, zejména pana Portaše, který požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Já už jsem se zmínil o tomto problému na základě podkladu, které máme, ale chtěl bych položit tři otázky. Hlasova- vysvětlení hlasování. Já budu hlasovat pro využití těchto prostředků, ale činím tak s určitou bolestí v duši. Eh, komise zde uvedla tyto rozdíly, tedy jedna ku čtyřem z hlediska těchto hodnot, které se týkají tedy zaměstnanců. To vyplývá toho, že sociální podpora v obou zemích je zcela odlišná. To je ta odpověď, kterou jsme tady slyšeli. Ale myslím si, že při jiné příležitosti by bylo vhodné tuto diskusi ještě provést. Myslím, že není akceptovatelné, aby zde byly tyto rozdíly a tato nerovnost v případě nezaměstnanosti, aby to bylo ještě větší než v případě zaměstnanosti. S tím máme určité potíže. Budu hlasovat pro, protože ti lidé to potřebují. Druhá připomínka. V mezidobí jsem se pokusil zjistit, co se stane s těmito zaměstnanci v Portugalsku. A to mě vede k druhé otázce, kterou bych chtěl položit. Velká část těchto zaměstnanců, kteří se stávají nezaměstnanými, tedy na severu a ve středu Portugalska, to jsou muži a ženy, kteří jsou starší, tedy jim odpracovali již více než 40 let, jsou to starší zaměstnanci, eh, je, jich přes, je jim více než 45 let a kolem 60 let. A co se děje nyní? Nyní tito lidé musí nuceně se účastnit eh, rekvalifikace. A tady si kladu otázku, jak bychom měli správně využít tyto peníze v této eh, kvalifikaci, rekvalifikaci u lidí, kteří již vykonali 40 let práce a kteří se musí znova učit nové zaměstnání, které budou vykonávat třeba pouze eh, dva roky. Tady máme eh, určité pochybnosti z hlediska těchto Eh, politických opatření. Já bych eh, se domníval, že je možné využít tyto prostředky efektivněji. A třetí bod, to jsou ještě dvě otázky. Eh, I výbor pro zaměstnanost zde hovořil o částce 1500, o číslu 1500, pak se to snížilo na 1000. Takže i to by bylo dobré vyjasnit. A druhá otázka. Já bych se rád dozvěděl, zda od doby, kdy byl zřízen tento globalizační fond v rámci rozpočtu 2009, kolikrát byl tento fond již použit, je to první případ, nebo jedná se o těchto 500 milionů, co bylo již využito a co bude ještě využíváno v rámci roku 2009, v rámci globalizačního fondu. Děkuji vám. Děkuji, pane Fermanš. Dobrý den. Já vlastně nemám, co bych ještě dodal k tomuto, k této zprávě. Fakta jsou fakta. A chtěl bych něco dodat k tomu, co řekl pan Portáž. Pro každého zaměstnance Eh, dostane každý zaměstnanec 3600, v Portugalsku je tato částka jiná. My víme, že jsou rozdíly eh, ve mzdách, víme, že trh práce nevypadá nezbytně stejně, ale je tady velký rozdíl z hlediska španělských zaměstnanců, kteří dostanou eh, mnohem více. Je to otázka přiměřenosti, jak toto zdůvodnit. U tohoto programu eh, vlastně konstatujeme diskriminaci. Samozřejmě, že já bych byl také pro, nebo budu hlasovat pro tuto zprávu. A budu tedy hlasovat pro tato čísla, která jsou zde uvedena. Měli jsme tady 1500 zaměstnanců, kteří by měli použít eh, tuto podporu. Pak je to vlastně jenom tisíc, pak jsme zjistili, že se jedná pouze o tisíc portugalských zaměstnanců, kteří byli navrženi pro konkrétní akce. A já bych se chtěl dozvědět, proč komise, tak jak jsem to nyní pochopil, proč se komise tady domnívá, že je nutné postupovat tímto způsobem. Možná, že ti ostatní nechtěli eh, nárokovat eh, tyto subvence. Eh, proč se to tedy snížilo na těchto tisíc lidí? Proč nejsou zohledněni ostatní zaměstnanci? Proč tedy se zde rozhodlo soustředit se pouze na těch tisíc lidí? Jak byli vybráni tito lidé? Jakým způsobem se tam toto číslo objevilo? Já si myslím, že tady může vstoupit do toho určitá své vole. Nedostal jsem žádnou informaci k tomu, abych se dozvěděl, jaká společná procenta zde byla zohledněna nebo použita z hlediska severu, z hlediska centra NUC 2. Jakým způsobem vlastně proběhla tato kandidatura? a proč se vlastně přijalo pouze těch tisíc lidí. Víme, že bylo 1500. Jakým způsobem toto proběhlo? Jaká komunitární procenta zde byla aplikována? Je skutečně velmi obtížné tyto informace nějakým způsobem získat a bylo by dobré, aby toto bylo vysvětleno. Děkuji. Děkujeme, pan Godmanis. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se omlouvám všem pro nové členy výboru, není tak jednoduché zaplout, zapadnout do všech těchto záležitostí. Ovšem já mám pocit, že otvíráme pandořinu skříňku, protože otázka zní, ta krize je globální, jak víme, a já samozřejmě mohu zmínit mnoho mnohem hrůznějších čísel, než to vidíme například v mé zemi. My jsme přišli o 30% učitelů, které se museli propustit, například u mě v mé zemi. Nebo například země, které mají strukturální fondy, sociální fondy, mohou využít tyto fondy na různou rekvalifikaci, přeškolování, aby se lidé našli jiná nová pracovní místa. Ovšem, ty země, které nemají právo na sociální fond, tak v podstatě nemohou pomoci v těchto situacích. Čili pro nás, já mám pocit, že v dnešní době zde budeme zahlceni požadavky o pomoc, protože v devěti, měs- v devíti měsících přijít do tisíc zaměstnanců, to přece není žádné obrovské číslo. Přece zde můžeme vidět množství jiných návrhů, a bohužel, pokud teda hovoříme o sociálním fondu, to znamená fond, který by pomohl těmto lidem, aby našli nové pracovní místo, rekvalifikace a tak dále, protože pokud jde o nezaměstnanost a podporu v nezaměstnanosti, to je úkolem místní samozprávy, národní samozprávy, evropskou, Evropským úkolem je pomoci v jiných oblastech. Ovšem to zde nevidím nikde napsáno. Já se skutečně obávám, že otevřeme pandořinu skříňku a že zde budeme zahlceni požadavky z jiných zemí, protože zde máme, ano, země, které trpí, řekněme, 12, 13, 15 procentní nezaměstnanosti. Přece to by nebyl žádný problém, aby předložili rovněž požadavek, protože pokud podpoříme tento konkrétní případ, tak se budeme mít celou mm, Mm, celý příval tisíců dalších požadavků. Bože, ano, já samozřejmě podporuji našeho, kol, naši kolegy z Portugalska, ze Španělska, znám tento problém. Ovšem můžete se podívat, jaké jsou rozdíly mezi platy nebo různé sociální podpory a tak dále. Toto není ten správný způsob. Toto, nemů- toto opravdu nemohu podpořit. Děkujeme. Čili pan Surian by chtěl zasáhnout, máte slovo. Děkuji za slovo. Velice stručně, pane předsedo. Tato rozprava, rozprava, kterou zahájil předřečník, ano, už tenkrát, kdy jsme vytvářeli tento globalizační fond, tak jsme hovořili na toto téma. Já souhlasím. Souhlasím s tím, že tento problém zde existuje. Ovšem, tenkrát parlament moudře dospěl k určitému rozhodnutí. To znamená, že Evropská unie se bude v určitých velice omezených případech zabývat těmito záležitostmi, to znamená těmi, které spadají jinak do pravomocí místních vlád. To znamená, v případě, že dojde k nějakým problémům, které jsou spojeny s globalizací, Evropská unie je ochotná nabídnout pomocnou ruku. A tento princip, tuto zásadu jsme poté sledovali v různých konkrétních případech, kde jsme financovali, podporovali, řekněme, konkrétní osoby, které přišly o zaměstnání v důsledku delokalizace výrobních společností. Navštívili jsme Finsko například. V té době zaslali jsme delegaci do Finska, abychom zjistili, zda tam šlo tento konkrétní případ. Jelikož víme, že nás čeká rozpráva o rozpočtu, nesmíme zapomínat na to, že nás čeká ještě i rozprava o globalizačním fondu a těch 500 milionů eur, ten limit, ten strop, možná bychom ho měli navýšit na mnohem vyšší číslo. Stávající situace je následující. Z těchto 500 milionů, které jsou k dispozici, velice malá částka byla použita. Já si tak z hlavy nepamatuju ta přesná čísla, ovšem šlo skutečně spíše o symbolické politické gesto, využívání tohoto globalizačního fondu a to právě tímto způsobem, čili nešlo o to, abychom přebírali nebo brali na sebe nějak úkoly místních vlád a financovali celé tyto operace. Pokud jde o nové kolegy v našem výboru, rád bych zdůraznil, že jde o hypotetický rámec, nejde o nějaký skutečný fyzický, mm, fyzickou částku finančních prostředků, jde o skutečnou mobilizaci nebo možnosti využití takového fondu. To znamená, že jde o transfer či převod nevyužitých finančních prostředků, čili nejde o nějakou peněženku, kterou bychom měli fyzicky k dispozici. V našem rozpočtu nemáme takovou eh, položku. Je to dohoda, principiální dohoda, to znamená do výše 500 milionů eur jsme ochotní poskytnout, abychom vyřešili podobné problémy. Myslím si, že je vhodné, abych se vyjádřil v tomto směru a pokud teda to říkám špatně, tak prosím, abyste mě opravili. Já si myslím, pane kolego, že vaše vysvětlení je správné, pane generální zpravodají. Nevím, zda komise by chtěla ještě nějaká upřesnění. Rád bych řekl, než se zmíní komise, my jsme v, v červenci požadovali od komise, aby nám poskytla upřesnění, pokud jde o výpočty, o způsob kalkulace, o ty rozdíly, které zde vidíme, to znamená pomoc, kterou navrhujeme pro severní část Portugalska a pro Katalánsko na druhé straně. Komise nám odpověděla, poslala dokument, který máte ve svých složkách k dispozici. Je to pod číslem 11. Já si myslím, že je to velice dobře Eh, vše zdokumentováno, vše možná kolega z komise by se mohl ještě vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci říci, že k obecné rozpravě, která vznikla u této otázky, je naprosto legitimní, ale chci se vrátit k vašemu vystoupení a vystoupení pana Šuriana, připomenící celkový kontext. Je to jasné, a je to také v dokumentu, který jsme rozeslali. Za druhé chci říci, pokud jde o využití fondu, a to je otázka, která také zazněla, to využití je poměrně slabé. Pro rok 2009 máme 65 milionů euro, které byly požadovány a které tedy jsou v současné době projednávány z celkové částky 500 milionů. My jsme zlepšili dostupnost tohoto fondu, abychom umožnili jednodušší čerpání těchto prostředků pro pracovníky, kteří by se ocitli v potížích. Možná dám slovo kolegům z Genožitelství pro sociální věci, kteří možná eh, vysvětlí některé body, které zde byly během diskuse zmíněny. Děkuji, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vynasnažím se odpovědět co nejpřesněji na otázky poslanců. Nejdříve, pokud jde o otázky eh, zpravodaje, pokud jde o těch 38 tisíc euro, to je výše platu, do které je vyplácena sociální podpora. Je to práh zvolený národními institucemi jako referenční hodnota. Samozřejmě mohly být tedy zvoleny jiné hodnoty, ale bylo rozhodnuto, že toto je částka pro výplatu příslušných prostředků. Druhá otázka, a to je také třetí otázka pana Portaše, co se týče počtu pracovníků v Portugalsku. 1504 pracovníků v Portugalsku, kteří byli propuštěni, ale pouze tisíc dostává podporu. Z jakého důvodu my jsme provedli kontrolu v rámci prvních žádostí a zjistili jsme, že určitý počet pracovníků si nepřál využít eh, podporu, protože to nepotřebovali a měli jiné plány. Tedy nebylo užitečné předkládat příliš vysoké žádosti. V první fázi se to týkalo všech propuštěných pracovníků a my jsme si přáli, aby členské státy snížily své požadavky na základě přesnějších informací, tedy pro ty, kteří skutečně podporu požadují. Proto došlo k tomu poklesu. Co se týče rozdílu mezi Španělskem a Portugalskem, Prostředky, které jsou poskytovány, jsou prostředky na odbornou přípravu a jiná opatření, kde náklady mohou být rozdílné podle osob, podle příslušného trhu práce, který v příslušném regionu existuje. Tudíž je na podniku, je na místní správě, na národních úřadech, aby určili nejvhodnější opatření pro jednotlivé pracovníky a může tedy dojít k, ke značným rozdílům mezi formami rekvalifikace a podobně. Není to problém mezi jednotlivými zeměmi, může to nastat mezi regiony. Je to skutečně ovlivněno konkrétní situací. Co se týče druhé otázky pana Portaše, tedy osud propuštěných pracovníků, kteří pracovali déle než 40 let. Jak víte, politika komise je politikou v duchu hesla Active Aging. My si přejeme, aby osoby pracovaly co nejdéle. Samozřejmě po určitou mez, ale víte, že současné meze jak podle předpisů, tak v reálném životě jsou poměrně nízké oproti některým zemím, jako jsou Spojené státy a Japonsko. Víte, že tam se pracuje prostě déle. A my si přejeme v DG pro zaměstnanost a komise obecně. Komise si přeje tedy zvýšit počet pracovníků a odpracovanou dobu. Jde také o důchody. Jak víte, náklady na důchodové zabezpečení jsou značné a představují tedy významný problém. Přejeme si tedy, aby lidé pokud možno pracovali a my jim tedy poskytujeme další kvalifikaci, která jim umožní prodloužit eh, vlastně aktivní část existence. Krize je celosvětová, skutečně, ale to neznamená, že každý podnik a každá osoba bude požadovat eh, podporu z globalizačního fondu. Jak pan Jean-Jean již uvedl, máme eh, manévrovací prostor z hlediska tedy 500 milionů euro. Nevím, jestli jsem na všechno odpověděl, ale snažil jsem se odpovědět na ty otázky, které jsem pochopil. Možná se rozhodnete přeformulovat vaše otázky a potom na ně také zodpovím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Tady několik poznámek za mou osobu. Pokud je o věk pracovníků, chci panu Portačovi připomenout, že je to jeden z hlavních cílů Lisabonské strategie. Zvýšit míru aktivity u starších osob, u starších pracovníků. Já sám se dostávám do věku, kdy se to stává tak trochu osobní otázkou. Ale byl tu pan Darmante, který je starostou malé obce na západě Francie. On ve své obci má mimořádného muže, který pochází z Alžírska, kterému je 99 let, který se po čtvrté oženil v 81 letech s mm, ženou, které bylo 25 let. A poté, co mu porodila e, dvě děti, tak se rozhodl, že se rozvede a po třetí se ožení. Má tedy malý podnik, který vede v 99 letech. Jednotlivé politické skupiny posoudí, zda se jedná o politicky korektní chování a zdá mi z hlediska Evropské unie budeme pokrač, podporovat další pracovní aktivitu nad věk 95 let. Ale komise by měla ve svých návrzích tedy dodržovat náš obecný právní rámec. Avšak jsem překvapen jako řada kolegů, kteří se vyjádřili a jako generální ředitel, který musí hovořit mnohem diplomatičtěji. Jsem překvapen velmi zvláštním charakterem tohoto modernizačního fondu. Lašlo Šurian připomněl původ. Byla to výsostně politická otázka a možná také tak trošku mediální a symbolická. Protože název je velmi ambiciozní. Fond přizpůsobení se globalizaci. Oproti tomu prostředky, které jsou v rozpočtu plánovány, jsou omezené 500 milionů euro. A paradoxem je, že navíc se tyto prostředky nevyužívají. Zatím bylo využito pouze 60 milionů. Pro Evropu, pro Evropskou unii, pro představu občanů Evropské unie je to pozitivní vyhlásit, my vás ochráníme před globalizací a na druhé straně vydáme na to za rok 60 milionů. Já si kladu otázku, zda je to produktivní nebo kontraproduktivní z hlediska představ o Evropské unii. A pokud jde o skutečný dopad na občany, kteří jsou zasaženi nezaměstnaností a významnými změnami ve svém profesním životě z důvodu mezinárodní nebo vnitrostátní konkurence, je to směšné oproti prostředkům nasazovaným samotnou Evropskou unii z hlediska Evropského sociálního fondu. Sociální fond a další strukturální fondy, fondy soudržnosti představují desítky miliard euro ročně a mají tedy dopad mnohem větší než tento globalizační fond. Tak si skutečně myslím, že by bylo rozumné si položit otázku v souvislosti s dalšími příslušnými výbory, výborem pro zaměstnanost, tedy, který se vyjádřil kladně v této věci a případně výborem regionálním, tak jak nás vyzval obecní zpravodaj pro rozpočet 2010, měl bychom si klást otázku o budoucnosti tohoto fondu a jeho fungování, protože evidentně jsme tak trochu v rozpacích vzhledem k těmto rozporům. Pokud jde o výpočet podpory, myslím, že jak písemná, tak ústní upřesnění uklidnili naše kolegy a zeptám se zpravodaj, zda chce něco doplnit. Reimere, není tomu tak? A Reimer je spokojen. Prosím. Se jmenuji Manny Wertmann. Já bych chtěla vědět, jakým způsobem bude zkontrolováno, že byly tyto peníze skutečně účelně vynaloženy. Euh, je m'excuse, madame. En français. Takže... Já jsem vyrozuměl, zda budou cíleně použity tyto prostředky. Jak rozumíte slovu cíleně? Targeted in English? This is correct, so yeah. Ano, je to správně takto. Pane generální řediteli, Pane předsedo, jedná se o pomoc z iniciativy členských států. Eh, jedná se o obtížné sociální situace, které jsou definovány v textu, eh, který je eh, textem o založení tohoto fondu. Myslím si, že kdyby tento fond nebyl užitečný, tak by Eh, nebylo ani požadováno jeho založení. Myslím si, že využití tohoto fondu je účelové a myslím si, že můj kolega odpoví stejně. Jedná se o doplnění akcí na národní úrovni, je tam ještě dodatečný manévrovací prostor pro další akce z hlediska vzdělávání, tak aby se zaměstnancům pomohlo přizpůsobit se nové situaci, aby jim to umožnilo najít nové zaměstnání. Jedná se o akce, které jsou účelové, užitečné pro zaměstnance. Eh, Děkuji já. Paní Vertman, pokud to chápu, tak vy v podstatě chcete mm, ujistit, že ta pomoc, pomoc, o které se dohodneme, řekněme dneska, o které odsouhlasíme, že skutečně tato pomoc se dostane um, těm, o kterých jsme hovořili předem, to znamená těch určených um, beneficientech, aby nedošlo, řekněme, k nějakému odklonu těchto finančních prostředků někde jinde. To znamená, ano, kontrola a tak dále, kterou budou provádět jedna kontrolní orgány na straně Evropské komise, OLAFu, v, v Evropském parlamentu, to bude výbor pro rozpočet, rozpočet, no a samozřejmě účetní dvůr. Účetní dvůr nebo různé kontrolní orgány, účetní, které jsou kompetentní v Katalánsku, v Portugalsku a tak dále. Samozřejmě my budeme věnovat pozornost a pozorně sledovat to, aby opravdu došlo k účelnému využití těchto prostředků. Pane zpravodaji, chtěl byste k tomu a poté pan Portáž a pan Goldmanis. Reimere. Já myslím, že pan předseda správně pokázal na to, že máme nařízení o rozpočtu, máme eh, také orgány na národní úrovni, na evropské úrovni, které kontrolují využití těchto prostředků a spolupracujeme také samozřejmě s Evropským účetním dvorem. Chtěl bych ještě připomenout kolegům, že tady byl původní návrh 1500 zaměstnanců, pak byly ty věci eh, prověřeny a vlastně se to snížilo na přibližně 1000 zaměstnanců. To je také důkaz toho, že eh, komise proprac- proskoumala podklady. Je to doklad toho, že komise se přesně podívala na podklady a kolegovi bych chtěl ještě připomenout, že já sám jako zpravodaj eh, jsem byl proti tomuto globalizačnímu fondu. Je to prostě výsledek politického kompromisu, dohody mezi komisí, členskými státy a Evropským parlamentem. A naším úkolem je abychom dohlíželi na správné použití tohoto globalizačního fondu, aby e, principy naší politiky byly dodrženy a abychom řekli ano nebo ne tomuto základu. Je tady možnost pozměňovacích návrhů, a může se tedy e, něco i změnit. A to se dá tedy učinit v rámci jednání o rozpočtu. Ale ten postup, který e, realizujeme v současnosti, mm, samozřejmě eh, vede také k tomu, že vnímáme, že jsou tady různé pozice z hlediska politických skupin, ať už jsou to různé situace, katastrofy, globalizační dopady nebo další opatření z hlediska rekvalifikace v nezaměstnanosti. Domnívám se, že celý tento balíček, který má víceleté programy, by měl obsahovat větší flexibilitu a v případě specifických situacích eh, bychom měli mít možnost také eh, realizovat změnu, takže větší flexibilitu bychom měli požadovat jak na úrovni komise, tak na úrovni členských států. A v budoucích letech, pokud eh, parlament využije těchto možností a bude podporovat tento trend, tak jsem pro. Ale jinak z hlediska těch postižených osob bychom měli využít tuto možnost v rámci té omezené flexibility. Měli bychom toho využít. Otázka subsidiarity je odůvodněná, ale říkám, až to bude možné. Máme i další případy, aniž tedy dochází k velkým změnám na trhu práce. Ale pokud se podaří nějaké aktivity prosadit v evropském rozpočtu, tak eh, se bude jednat o několik tisíc lidí, které, kterým pomůžeme a i když je to malý počet, tak eh, je to přesto dobrá věc. Děkuji, Reimere. Pane Portasi, ještě komentář z vaší strany. Ano. Ta otázka, která tady padla ze strany kolegy, tak tato otázka by měla být zohledněna existovali lidé, kteří se stali nezaměstnanými v posledním čtvrtletí roku 2008 a členské státy počítají s tímto využitím globalizačního fondu, ale musí také použít svoje vlastní opatření. Tyto prostředky nebudou nikdy špatně využity jde o to podpořit právě těchto tisíc zaměstnanců, tedy původně 1500. Je to podpora těmto lidem, kteří jsou nezaměstnaní. A ty prostředky odpovídají přesně těmto pětistům eh, propuštěných zaměstnanců, kteří byli možná starší. Vy jste hovořili o tom malém podniku který byl založen. Jsou to lidé, kteří buď se účastní toho povinného rekvalifikačního kurzu, anebo si představovali třeba jiný způsob eh, reagování na tuto situaci. Proto jsem, proto jsem položil také tuto otázku ohledně tohoto rozdílu. Já jsem pro celoživotní vzdělávání, ale zde se jedná o celoživotní vzdělávání konkrétních osob. Eh, nejedná se o abstraktní osoby. A pokud zde hovoříme o lidech eh, konkrétních, jsou to lidé, kteří se pracovali již třeba 40-50 let, teď se budou vzdělávat a pak budou krátce pracovat. Jistě, že všichni my budeme pracovat déle a budeme se o to snažit, ale pro ty zaměstnance v Coimbra, který pracovali již tolik let, 40 let a měli minimální mzdu, 450 eur měsíčně a nyní se na těchto lidech požaduje, aby se účastnili dalšího vzdělávání, aby si mohli najít tímto prostřednictvím nové pracovní místo. To je vzdáleno realitě. Děkuji, milí kolego, děkuji za to upřesnění, pane Goldmaniši. Velice stručně, jenom abych získal trochu více informací. Já vím, že pro sociální fondy existují určitý systém, a že odpovědná ministerstva či agentury je to systém kofinancování, který se využívá, to znamená, musí předložit všechny dokumenty o využití těchto finančních prostředků a někdy se to dokonce vyplází na základě pouze kompenzace, to znamená pod těch předložených fakturách. Zde se chci zeptat, zda u tohoto fondu je systém stejný, nebo je to ad hoc systém, nebo existuje zde nějaký konkrétní speciální systém bez potřeby kofinancování, bez potřeby předkládání zpráv a poté, řekněme, proplácení, já nechápu to. Čili opravdu velice stručně, kdybyste byli tak laskaví, abych pochopil ten systém, zda je teda tento systém podobný jako strukturální fondy nebo nějaké jiné fondy. Děkuji. Takže pan Kozlík dostane slovo a poté už bychom to chtěli ukončit, protože máme mnoho, mnoho ještě jiných jiných témat, kterým se chceme věnovat, takže pan Kozlík má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně, protože tato diskuze zdá se, jak se už se točíme v kruhu zamotaném. Nejde o systémový nástroj, pokud jde o fond globalizace, který by měl ale řešit systémový problém. Co znamená to, že všechny problémy, které jsme pojmenovali, mají svou logiku. Proto bych doporučoval následující to, co řekl pan předseda Lamasur i někteří kolegové už se o tom zmínili, jde o politický, symbolický nástroj, jež není schopen řešit systémový problém. Španělsko i Portugalsko, ano, požádali o tyto prostředky. Možná, že Litva o tyto finanční prostředky nepožádala. Možná je to i otázka, kterou bychom měli směřovat na naše vlády. Byly aktivní, nebyly, zda ta energie stojí vůbec za to, to úsilí získat tyto drobné finanční prostředky. Právě proto možná mnoho zemí nepožaduje tyto finanční prostředky. Časem se ukáže, zda tento fond bude pokračovat, zanikne. Ovšem osobně se domnívám, že i přesto, že to není systémový fond, měli bychom mu poskytnout určitý prostor. To znamená, já i přes tuto diskuzi podpořím návrh, který byl předložen. Děkuji. Děkujeme. Pane Feme? Pouze několik poznámek. Já jsem nebyl příznivcem tohoto fondu, kdy jsme ho vytvořili a moje vláda, moje mm, strana, která byla ve vládě u nás, to akceptovala, akceptovala jakožto kompromis pouze. Nyní tento fond máme, nyní existuje a já si myslím, že nemůžeme mít nějakou rozpravu o vůbec existenci tohoto fondu nebo jeho podstatě, pokaždé, když dojde k nějaké žádosti o jeho využití, to by bylo nerozumné. Máme tento fond, máme žádosti, máme pravidla, tak je musíme uplatnit a hodnotit tyto žádosti, ale možná, a to je pouze můj návrh, možná bychom do budoucna mohli mít nějakou hodnotící zprávu tohoto fondu. Řekněme, dva roky už existuje, podívejme se na to, zda to byl efektivní fond, kvalitní fond, jaké jsou dopady. Možná by to mohla být pouze nějaká zpráva z vlastní iniciativy, nebo alespoň určitá diskuze, která by měla proběhnout po dvouletém období. Mám ovšem i dotaz. Vidíme, že se jedná o drobné částky, ovšem chápu, že je zde mnoho žádostí na komisi, že je mnoho čekatelů. Možná bychom se mohli zeptat komise, kolik takových žádostí o pomoc z tohoto fondu čeká na stole komise. Pokud jsem to správně pochopil, je tam několik takových žádostí, pouze aby nám poskytli nějaké číslo. Konkrétnější návrh, pane předsedo, ano, skutečně bychom měli po nějakém časovém horizontu mít nějakou rozpravu, hodnocení tohoto fondu, řekněme, v dvouletém časovém období. Děkujeme. Děkujeme, pane Feme osobně naprosto sdílím váš zájem a myslím, že to je šťastný návrh. Projednáme to s koordinátory. Požádám komisi, zda chce odpovědět na konkrétní otázky pana Godmanise. Jde o stejný postup jako strukturálních fondů. A druhá otázka pana Ferma. Máte mnoho projektů, které jsou ve stádiu přípravy v současnosti? Ano, pane předsedo. Co se týče první otázky, v zásadě jde o proplácení vynaložených prostředků. Je tu i prvek spolufinancování, které se zvýšilo z 50 na 65 V některých případech je možné postupovat jinak než formou tedy proplácení vynaložených nákladů. Pokud jde o pipeline, když jsem hovořil o 65 milionech euro, tato částka pokrývá žádosti předložené komisi a žádosti, které jsou projednávány. Celkem bylo předloženo asi 10 žádostí, které jsou na stole. Když dovolíte, pane předsedo, jedna poznámka která souvisí s eh, diskusí, která proběhla. Musíme mít na paměti, že to doplňuje veškeré zásahy ze sociálního fondu a také to poskytuje určitou pružnost, což je dobře známo z Dětského sociálního fondu, kde je velmi přísné programování. A to, je, to představuje určitou zátěž. Fond nám umožňuje jednat rychle, jsme schopni vynaložit skromné částky, ale představují významný politický signál vzhledem k příslušným pracovníkům. A je na členských státech, aby tento fond využívali. A tady se připojím k poznámce pana Ferma. Máme tento fond, je třeba je využívat a za komisi opakuji, že děláme maximum pro to, aby pravidla byla co nejpružnější a aby členské státy byly schopny efektivně tento fond využívat. Děkuji. Děkuji vám. Ano, tento fond byl koncipován jako určitá síla rychlého nasazení. A z hlediska čerpání ze sociálního fondu, což přesahuje 10 miliard ročně, máme velmi zdlouhavé postupy, které spíše patří do oblasti prevence sociálních problémů, než jako reakce na závažné sociální krize, když dojde k uzavření továrny, případně když dojde k velkému propouštění nad 1 tisíc osob z důvodu mezinárodní konkurence. Pro naše nové kolegy chci doplnit jeden bod. Je to fond, který je vytvořen vlastně bez finančních prostředků. Pokud je o finanční závazky, 500 milionů je financováno z, ze, ze zrušených finančních závazků v úplných dvou letech a pro platební prostředky to není zaneseno v příslušném rozpočtu a je třeba nalézt nevyčerpané prostředky, které jsou v jiné položce a je třeba ty prostředky převést. Je to tedy velmi zvláštní a jak řekla Reimer Bege, bylo to předmětem vyjednávání mezi třemi institucemi, které bylo dlouhé a podrobné. Kolega Ferm oprávněně říká, že je na čase, abychom to vyhodnotili a zjistili, zda bychom to neupravili. Ideální by bylo, kdyby celý sociální fond byl globalizačním fondem, ale současně potřebujeme určité postupy, které nám umožní jednat rychle. A tady ta rychlost je relativní, jak řekl pan Portáž, už to proběhlo před 8 měsíci to propuštění pracovníků. Dochází k ekonomickým i přírodním katastrofám a musíme mít fungující procesy. Ta diskuse byla bohatá, já ji rád eh, nyní ukončím. Musíme hovořit o dalších otázkách. A předkládám tedy hlasování rozpočtového výboru zprávu pana Begeho v bodu 11. Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden hlas proti. Kdo se zdržel? Jeden hlas se zdržel. Děkuji vám. A hned navážeme. Jutta Hauk se musela vzdálit, protože musí hlasovat výboru pro životní prostředí, ale z na mě jako zpravodajka, abych předložil jemí, jejím jménem ke schválení převod eh, číslo 18 týkající se 4 milionů 139 535 euro. Je to převod ze sociálního fondu směrem k globalizačnímu fondu, abychom mohli financovat eh, tuto akci. Kdo je pro tento převod? Předpokládám, že se jedná o stejné osoby. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Stejné hlasování, to vše je naprosto konzistentní. S tím, že zde zastoupena Evropská komise eh, zachytila rozhodnutí zpravodajky, že za normálních okolností si přejeme, aby zdroje financování tedy rozpočtová položka, by neměla být ze sociálního fondu v míře, která bude možná. Samozřejmě se dostaneme do rozporu, protože je třeba nalézt prostředky tam, kde jsou k dispozici a bohužel zjišťujeme, že sociální fond není dostatečně čerpán. Takže potom je užitečné využít. Ano, omlouvám se, právě hlasujeme ale ten dokument, který jsme odhlasovali, je skutečně převodem ze sociálního fondu k fondu přizpůsobení se globalizaci. Ale vy jste řekl, jestli jsem to správně pochopil, že existuje určitá záruka, že ten převod nebude ze sociálního fondu. Jak to vyřešíme dalším převodem následně? abychom vlastně to vrátili do sociálního... Ano, je to přesně tak. Politicky. To je velmi jemné. My ale této jemnosti rozumíme. Když eh, dáme dohromady inteligenci expertů ze 27 zemí, tak se dostáváme na vysoce sofistikovanou úroveň. Politicky fond přizpůsobení se globalizaci se vlastně doplňuje ostatní fondy. A rozpočtově, protože potřebujeme rychlý postup, je třeba nalézt prostředky tam, kde jsou. Máme zdroje v sociálním fondu, tak je použijeme, ale říkáme komisi, bude třeba ty prostředky tam vrátit, protože v opačném případě bychom nesplnili politický záměr. A to skvěle řekla naše zpravodajka. Takže tato věc je vyřešena a naši katalánští a portugalští přátelé se mohou opájet blahem. Paní Haug je tedy dočasně mimo náš výbor a projednáme tedy výbor, tedy bod 13 pořadu jednání zpravda Januše Levandovského, týká se převodu ve prospěch účetního dvora, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, připraven pracovat, i když dnes nemáme nárok na kávu, což je nezvyklé. Převod eh, číslo 6 z roku 2009 podle článku 22 finančního nařízení. Avšak eh, to, co si zde přejeme v rámci převodu 6, je ve skutečnosti celková částka deseti převodů, které nejsou vzájemně provázány. Je to vlastně takový globální převod a bylo vlastně obtížné informovat o všech součástech. Ale mohu sdělit zde to, co by mělo být přijatelné je třeba, aby došlo k. Jsou to dočasné platby A2, část B. Je to kuchyňské zařízení, fungující kuchyně v budově K1. A já zde plně chápu tento požadavek. Část F. Ne, předpokládaná neplánovaná jednání výboru předsedů národních kontrolních institucí v Lucemburku a bod G, G další náklady na tlumočení. A pro mě tyto části převodu nejsou problematické a navrhuji, abychom nenamítali proti těmto převodům. Potom tu máme pět zbývajících částí, tedy C, náklady za pronájem budov, D, cena úprava cen energií, E zřízení elektronického systému přístupu do budovy, bod H další prostředky na nové zprávy a bod I, tedy speciální zprávy. Já nespochybňuji tyto záměry, ale jenom poznamenám, že jsme již alokovali 95 tisíc euro pro další zprávy účetního dvora a nyní tady máme 200 tisíc navíc. Mám určité pochybnosti, co se týče zdrojů těchto prostředků. Tedy projekt K3 a úspory z projektu K3 Zdá se, že ekonomika projektu K3 není úplně v pořádku a zejména tedy se jedná o položky z roku 2008, tedy technická pomoc. My můžeme souhlasit s celkovým záměrem, ale potřebujeme další upřesnění. K jakým úsporám došlo v rámci projektu K3 a co můžeme očekávat do budoucnosti? A tady bych tedy upřednostnil písemné vysvětlení účetního dvora pro těchto pět částí. Tedy v praxi přecházíme z článku 22 do článku 24. A musím to zopakovat. Nemáme náměty k A1, A2, B, F a G. A zbývá a mělo by být dovysvětleno, je C, D, E, H a I. To je tady můj návrh. Nenamítat eh, u prvních pěti položek a přejít k normálnímu postupu podle článku 24 finančního nařízení a očekávat tedy další vysvětlení. A vím, že delegát účetního dvora je připraven nám poskytnout ústní vysvětlení, ale také bych uvítal písemné. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Pokud jsem to správně pochopil, navrhujete hlasovat pro u části A a B Já to ještě zopakuji. A1, A2, protože to jsou oddělené položky. B, F a G. A u zbytku tedy použít článek 24 pro vyjasnění. Takže váš návrh je, schválit převod dnes pouze u těchto čtyř položek, pěti, A1, A2, B, F a G. A počkat na vysvětlení účetního dvora u zbytku převodu, tedy bodu C, D, E, H a I. A to by bylo předmětem nového převodu, který bychom projednali na našem dalším jednání. Přesně to navrhuji. Chce to někdo komentovat? Nikoli. Takže důvěřujeme našemu zpravodaji a navrhuji tedy, abychom hlasovali o schválení převodu 6 z roku 2009. S tímto významným pozměňovacím návrhem tedy ten převod by byl omezen na body A1, A2, B, F a G. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Jeden hlas se zdržel. Takže jednomyslné hlasování s jedním hlasem, který se zdržel. To byl bod 13. A můžeme se vrátit nyní. Pokud se Helga nechce vrátit eh, k rybičkám, tedy gvinejské ryby budou projednány v bodu 14. Helga Trupl má slovo. Ja vielen Dank. Ano, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vyjádřila politické stanovisko, i když vím, že to není hlavním tématem rozpočtového výboru a že proto je příslušný výbor pro rybolov. My víme, že rybolovná politika Evropské unie by se měla řídit podle doporučení vědců, to znamená, kolik a jaké ryby máme lovit. A tato politika není dodržována. Sice došlo k určitému zlepšení v posledních letech, ale nikolik dodastečně, alespoň moje frakce s tím není spokojena, protože zatím se neoplotňuje přístup z hlediska udržitelného vývoje. To je tedy předběžná připomínka. A teď k této dohodě mezi společenstvím a Gvinejskou republikou. Je to 2009 až 2012, tedy platnost této dohody. Tato dohoda vlastně byla započata roku 1983. Je tedy poněkud překvapivé, že o tom hlasujeme dnes, když vlastně to běží od ledna roku 2009, ale to je jenom na okraj. To znamená, jde o to, aby se lovilo méně než do posud a celkově se nejedná o nějakou velkou dohodu z hlediska celkové sumy, jedná se spíše o menší dohodu. Ale zdůraznila jsem zde, že i u těch zemí jako Gvinea, která podle Transparency International je skutečně na velmi vzdáleném místě z hlediska hodnocených zemí, to znamená, není to ta země, která patří k těm nejtransparentnějším a proto je velmi důležité se tím zabývat. Moje, můj pozměňovací návrh se týká toho, abychom byli dostatečně informováni, aby bylo přesně proskoumáno, zda se skutečně plní povinnost dohledu ohledně počtu těchto ryb abychom mohli také podmínit, zda tento rybolov může další rok pokračovat nebo musí být zastaven. Takže podmínky musí být dodržovány a nad tím musí eh, být realizována kontrola. Také je tady protokol z hlediska vyhodnocení to je tedy princip, který musíme vždy uplatňovat jako rozpočtový výbor. Musíme být informováni, povinnost hlášení musí být dodržována. Ještě dodatečná informace pro vás, kolegové, ve výboru pro rozvoj a spolupráci se hovořilo o hlavním principu rybolovné politiky já tedy mám naději, že v budoucích letech se něco změní z hlediska udržitelného rybolovu, ale to není náš biznis zde. My musíme dohlížet nad tím, zda tyto peníze jsou propláceny za těch platných správných podmínek. Takže to je smyslem a obsahem pozměňovacího návrhu. Děkujeme. Pan Ferm. Velice krátká poznámka, milí kolegové. My samozřejmě máme veliké sympatie pro politické názory paní Trupel Ovšem vidíme zde problém s pozměňovacím návrhem 1 a 2 a právě s ohledem na roli našeho výboru myslíme si, že bychom neměli na sebe brát roli specializovaného výboru a myslíme si, že skutečně toto nejsou nějaké rozpočtové návrhy. Právě proto navrhujeme, abychom hlasovali proti návrhu 1 a 2, i když politicky samozřejmě to chápeme, ale nejde o roli našeho výboru. To znamená, budeme ale hlasovat nicméně pro návrh 3. Děkujeme. Pan Fermanč. Děkuji. Já nevím, jestli je teď vhodný okamžik, abych položil svoji otázku. A pokud nikoli, tak se za ní omlouvám. V prosinci 2008 Portugalsko vyjádřilo souhlas ohledně dohody eh, plavidel a bylo to součástí protokolu až do roku 2012, eh, tedy do 31. prosince 2012. Portugalsko nemá možnost tedy lovit v těchto eh, vodách Gvinejské republiky. Chtěl bych vědět, z jakého důvodu Eh, tady to není vysvětleno a pokud se mi to nevysvětlí, musím se obrátit na výbor Rybolovu. Rád bych získal tuto informaci. Tak to by mě opravdu velice překvapilo, milí kolegové, kdyby došlo v nějaké diskriminaci v tomto ohledu. Ovšem, samozřejmě, že se to velice jednoduchým způsobem uvěříme Pane Garigo, chtěl jste se rovněž vyslovit. Děkuji, vážený pane předsedo. Děkuji, pane my budeme, moje skupina bude hlasovat pro tuto zprávu, ovšem pozměňovací návrhy, které předložila Helga Trupel u této dohody, jsou standardními pozměňovacími návrhy. U toho prvního návrhu zpravodajka se odklonila od toho obvyklého znění, které bych přečetl v angličtině. To znamená, že by tam nebylo slovičko refuse, já jsem se chtěl zeptat, proč došlo k tomuto odklonu v anglické verzi, protože slovíčko refuse, to znamená odmítnout, to si myslím, že je takové energetičtější, mnohem silnější, striktnější slovo. Možná, že paní zpravodajka se chtěla záměrně odklonit do toho obvyklého znění, v každém případě mi to podpoříme. Ovšem rád bych se zeptal, proč si zpravodajka zvolila toto jiné znění. Děkujeme. Komise? Chce se komise Chce se Evropská komise vyjádřit. Máme zde pana Donatelu, pana Severy, paní Dene Donatelu. Promiňte, omlouvám se, vážená paní, to znamená paní Sever z Generálního ředitelství pro rybolov. Děkuji, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodajce za tuto předloženou zprávu, velice vyčerpávající zprávu nemám k tomu co dodat, pokud jde o informace, které jsou zahrnuty v této zprávě. Ráda bych ovšem se dotkla některých bodů, o kterých jste se zmínili, především které se dotýkají kvalitního nebo správného využívání finančních prostředků s těmito zeměmi, se kterými, se kterými jsme mm, tuto dohodu, dohodu podepsali to znamená Gvinea, která v podstatě je na seznamu nejméně demokratických zemí na 173. místě, kde skutečně hm, politická i stávající situace je nesmírně komplikovaná, je zde politická chunta a tak dále. Čili naše dvě generální ředitelství spolupracují v této oblasti, sledují celou, celý tento vývoj dohody, pokud jde o určitou cestovní mapu, která byla odsouhlasena i na základě ehm, jednání a článku 96 dohody z Kotonu. Pokud jde o dohodu o rybolobu, tato dohoda nemůže samotná vyřešit problémy s demokratickým režimem nebo správním státem, který bychom samozřejmě, který je zapotřebí stanovit v této zemi. Ovšem mohl by to být určitý příspěvek, příspěvek, který by pomohl navrácení dobré, dobré zprávy, řízení v této oblasti, i v oblasti rybolovu, to znamená jednání mezi oběma stranami, tak abychom zajistili určité pravidelné sledování, využívání těchto finančních prostředků, podmínky v rámci rybolovu, podmínky, které jsou stanoveny v různých ustanoveních, protože tato uh, tato dohoda nám umožňuje zajistit to, aby tyto podmínky byly opravdu respektovány. To znamená, proto předpokládáme velice rigorózní ustanovení, která, která by měla zajistit dodržování těchto pravidel. To znamená, aby skutečně došlo k dobrému řízení finanční zdrojů i celé této zprávy. Pokud víme, tak finanční prostředky byly sníženy ve, ve srovnání s předchozí dohodou. My se snažíme zajistit to, aby různá ustanovení, jednotlivá ustanovení byla respektována podle jednotlivých etap, tak jak to bylo předloženo. Rovněž, jsou zde, rovněž zde padla otázka, která se dotýká Um, možnosti portugalské flotily um, lovit v těchto vodách, zda byla, nebyla zahrn, bylo, nebylo zahrnuto Portugalsko do této dohody. To vše je v podstatě mm, v souladu s, do, s žádostí, kterou vlastně nepředložila portugalská vláda, to znamená vlastně nepožadovali tuto možnost, aby byly zahrnuty do tohoto protokolu, to znamená, že nepožadovali, aby byly součástí nové dohody. Čili to pouze pro vysvětlení. Hmm, po, španělský poslanec se zmínil o znění pozměňovacího návrhu a důvodů, které k tomu vedly. Ráda bych připomněla to, že nové nařízení pro autorizování um, rybolovu 1006 lomeno 2008 ne, jeli, jelikož eh, v té, v té době nebyl, nebyly předloženy všechny dokumenty, právě proto tento pozměňovací návrh eh, byl změněn v tomto znění. Ráda bych připomněla to, že Evropská komise se snaží zajistit to a bdí nad tím, aby všechny povinnosti byly respektovány, protože samozřejmě může, může zamítnout tyto licence eh, pro rybolov, pokud by nedošlo k respektování těchto podmínek. Doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky, ale samozřejmě jsem k dispozici, budete-li potřebovat jakékoliv další objasnění. Děkujeme. Děkujeme. Paní zpravodajka a poté budeme hlasovat. Já, já... Ano, za prvé mnohokrát děkuji za vysvětlení ze straně komise. Velice vítám, že komise teď opět zdůraznila, že eh, v rybolovné smlouvě nemůžeme mít eh, možnost demokratizovat zemi. To nikdo netvrdí, ale je to příspěvek ke good governance a to by mělo být v našem zájmu, jinak se staneme komplicemi určité politiky a to není v našem zájmu. A proto komise nyní zdůraznila, že vždy existují případy, kdy ohlašovací povinnost není dodržena a my jako mm, rozpočtový výbor musíme správně pracovat s našimi nástroji musíme tedy vážně brát i naše vlastní podmínky. A proto chci odpovědět na to, proč jsem formulovala takto tento pozměňovací návrh musíme patřičně využívat naše nástroje tak, aby nám někdo nemohl věšet bulíky na nos. Proto, pokud tamu tak je, musíme z toho vyvodit důsledky a tedy e, neposkytnout e, prostředky. Tady se jedná zvláště o ohlašovací povinnost a případně o korekci licencí k rybolovu. To je v našem zájmu a je to úkol rozpočtového výboru. Děkuji, paní zpravodaj. A nyní si myslím, že můžeme hlasovat. Takže jednička, pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže velká většina pro, jeden se zdržel, tím pádem jsme schválili tento návrh a komise nám objasnila to, proč teda to slovičko refuse tam je mý, mm, a není tam slovičko withdraw. Dvojka, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdržel se někdo? Stejným způsobem. Trojka, kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo není proti, zdrželi se. Jeden se zdržel. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku v pozměněné formě. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se někdo? Jeden se zdržel, takže jednomyslně až na jedno, jeden hlas, který se zdržel a tím blahopřejeme zpravodajce. Dostáváme se nyní, protože Juta, Juta, jak víte, pracuje, jsou úspěšně ve dvou výborech, vrátila se nám a nyní, prosím, 12 to bude několik převodů finančních. Děkuji. Já vycházím z toho, že převod 18 byl již odsouhlasen. Dobře. Takže teď se dostáváme k převodu 25. O co tady jde? Za prvé se jedná o prostředky globalizačního fondu, které mají být využity. Já si myslím, že tento převod odložíme na příští zasedání, protože zatím nemáme stanovisko výboru pro zaměstnanost a řekla bych, že rada také ještě nepřijala rozhodnutí a samozřejmě potřebujeme také zprávu Reimera Belga. Dobře. Takže. Takže chcete, abychom počkali na stanovisko výboru pro sociální věci, jestli jsem to správně pochopil, dobře. Tak um, uvidíme samozřejmě, co nám navrhne Reimer, protože jde o právní základ, je tam i, mm, to znamená, budeme muset hlasovat i o právním základu, je tam i ten fond pro globalizaci, dále to budou prostředky rozpočtové, čili budeme muset hlasovat o všem. A 26? Ano, u převodu 26 se jedná o administrativní výdaje. Ale tento výbor nemá nezbytně úkol organizovat práci komise a to také nechceme. My nechceme zasahovat do organizace práce komise. Ale pokud eh, bychom měli tedy uplatnit změnu rozpočtu, tak eh, jak jsme to odsouhlasili, a pokud máme dojem, že to, co my jsme považovali za prioritu v posledním rozpočtovém řízení, kde jsme chtěli, aby to bylo realizováno a k tomu jsme také potřebovali zaměstnance, to jinak nejde. Pokud toto skutečně neúplně bylo naplněno, pak tady budu mít přece jen určitý problém. A proto bych od komise ráda mm, vyslechla ještě vysvětlení. Například ohledně podnikatelské politiky. Tu považujeme za zvláště důležitou v této situaci, tak jako tak, ale i celkově. Eh, politiku ve prospěch podniků považujeme za důležitou tedy eh, k prosazování konkurenceschopnosti Evropské unie. Máme společné cíle. Tyto cíle musí být realizovány, k tomu potřebujeme pracovníky, ale oni chtějí eh, vlastně snížit o více než o půl milionu prostředky. Totež se týká také rozvoje venkova. Jedná se o čtvrt milionu. Již více let si stěžujeme na to, že strukturální fondy, jak sociální fond, tak fond pro rozvoj venkova, jsou eh, realizovány velmi stěžka, velmi pomalu a eh, tady potřebujeme urychlení. A Oni nám chtějí tady zkrátit prostředky z těch administrativních nákladů. A pak to půjde ještě pomaleji. Nepovede to k tomu? My všichni víme, že samozřejmě i členské státy tady mají svůj podíl na tom, že vše je velmi pomalé. Ale pokud ta komise zároveň ještě eh, vlastně se z toho bude stahovat, tak tady budou problémy. To tež platí pro politiku v oblasti výzkumu. Samozřejmě máme malý rozpočet z hlediska výzkumné politiky v porovnání s jinými eh, politikami. Přece jenom ten výzkumný rozpočet není zas tak malý, ale my víme, že u té výzkumné politiky až do června jsme vlastně nesprávně implementovali tuto politiku. A teď tam vezmou ještě administrativní náklady, to znamená zaměstnance. O nic jiného nejde, protože ten zbytek eh, to je zasedání a, a ty ostatní věci, o těch vůbec nemluvím. Mně jde skutečně o personál zaměstnance a tady musí komise podat eh, víc vysvětlení. Proto jsem tam dala jenom takový malý odstavec nebo komise tam uvedla malý odstavec, kam by tyto prostředky měly být převedeny. Takže my si stěžujeme na to, že některé věci nejsou realizovány. A, ale pokud si podřezu vlastně větev, na které sedím, no tak pak nemohu vůbec nic realizovat z těch mých záměrů. A tady bych eh, se dožadovala určitého vysvětlení. To znamená, že rovněž eh, chcete počkat paní zpravodajko, abychom to odložili, abychom odložili hlasování i u tohoto převodu. Ano? Ano. Pokud komise řekne, že nemůže takhle rychle eh, poskytovat, tak zahájíme písemné řízení, bude to, budeme to mít černé na bílém a budeme mít tedy určité ujištění, pak mi to bude tedy vychovat. To by mi vyhovovalo více, než kdybychom eh, teď toto eh, rozhodovali, leda, že bychom dostali skutečně uspokojivé vysvětlení, pak bychom mohli i 26 odsouhlasit nyní. Takže můžete se bránit, pane generální tajemníku. Děkuji, pane předsedo. Paní Hauk ve svém vystoupení samozřejmě hovořila o tom, že se nechce zaměřovat pouze na, na, na to řízení vnitřní každého generálního ředitelství komise, že se do toho nechce míchat. To si myslím, že je velice důležité, pan, pane předsedo, protože my máme tzv. activity-based budgeting u nás na komisi. To znamená, že je to v podstatě určité, analit, určité analytické účetnictví, snažíme se propojit cíle naší generálních ředitelství, prostředky, které máme k dispozici a tak dále. A to znamená, že se to vždycky na začátku rozpočtového období se snažíme hodnotit, hodnotit, po, mm, snažíme se poté adaptovat eh, jed, podle jednotlivých událostí, jednotlivých aktivit tyto finanční prostředky. A rád bych ujistil paní zpravodajku, že to nic nespochybňuje, nespochybňuje to priority, priority, které Evropská komise má. Nicméně všichni víme a my jsme to samozřejmě už viděli a v některých generálních ředitelstvích jsme viděli, jak postupujeme, jak velice pravidelně hodnotíme, pokud jde o naše administrativní výdaje a tak dále. V některých případech nicméně se může stát, že některé výdaje na mise, řekněme, nebyly mm, mm, využity tímto prostředkem, protože řekněme, že ty události proběhly jiným způsobem, než eh, ten způsob, který byl navržen. Čili Snažíme se s generálním ředitelstvím, které se ho, se ho týká, podívat se na to, podívat se na to, kde skutečně, aniž bychom spochybňovali jejich aktivity a skutečně můžete mi věřit, že generální ředitelství se brání a opravdu velice tvrdě, aby bránilo své teritorium, své území. My se snažíme zjistit, kde bychom mohli legitimním způsobem, řekněme, aniž bychom spochybňovali jejich aktivity toho konkrétního ředitelství, generálního ředitelství, podívat se, jakým způsobem využívají některé finanční prostředky, tak abychom, abychom měli konkrétní, jasný pohled na řízení finančních prostředků nebo potřeb, tak jak přidělujeme finanční prostředky podle jejich potřeb. Samozřejmě, že jsou zde určité specifické události, které rovněž budou vyžadovat finanční prostředky. Takže rád bych vás ujistil, skutečně nejde o žádné spochybňování nějakých priorit v rámci generálního ředitelství, jde o efektivní, racionální využívání finančních prostředků, které jsou k dispozici dány k dispozici Evropskou komisi prostřednictvím různých rozpočtových linií účinek. Z druhé strany zde máme výdaje, které jsou nesmírně rozsáhlé, samozřejmě na mm, dopady finanční krize, mm, proto jsme museli najmout odborníky, kteří by nám umožnili hodnocení všech těchto potřeb především pokud jde o otázku mm, bankovních aktiv a tak dále. Jistě víte, že probíhalo mnoho rozpráv i na půdě rady, které se dotýkaly těchto otázek. Samozřejmě je zde další projekt, je to Galileo, nebudu se zmiňovat o všech bodech, které máte zmíněny ve svých dokumentech, které máte ve svých složkách. Vážený pane předsedo, samozřejmě jsou zde naléhavé záležitosti komise, eh, tak aby komise mohla využívat tyto finanční prostředky. Proto by bylo velice politování hodné, pokud bychom nemohli dnes už využít mm, tohoto pozitivního hlasování vašeho výboru protože náš čas tlačí, takže paní Hauková apelují na vás tímto stylem a děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Paní zpravodajko, jsou tato vysvětlení uspokojící? Ano, pokud nám bude ujištěn, pokud budeme ujištěni, že nejenom budou dodržovány priority komise, ale také priority parlamentu a že budou skutečně uplatněny, pak mi, mě to bude vyhovovat. Nejde o to, že bych patřila k těm, kteří by chtěli věci odsouvat. Pokud tomu tak je, na základě tohoto vysvětlení bychom měli tedy pozitivně hlasovat ohledně 26 a toho příslušného převodu. Dobře, děkuji. Nikdo již se nehlásí o slovo, takže hlasujeme převod číslo 26. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Abstention. Kdo se zdržel? Jeden hlas se zdržel a jeden hlas je proti. Takže nyní budeme pokračovat velice rychle. Výkonný výbor je velice tomu rád a děkuje tedy dnes vlastně jsme o tom rozhodli, zatímco rada bude rozhodovat až 8. září. Jedná se o nemandatorní výdaje, to znamená, parlament má poslední slovo v případě nesouhlasu, takže toto hlasování bude platit samozřejmě s výhradou, tedy po stanoviska rady. To nám umožňuje přejít na 28 a příslušný převod Juto. Tady se jedná o platby. Tady také nemám problém s určením eh, těchto prostředků. 2013, to je velice důležité. A tedy z hlediska celní politiky potřebujeme to. Ale tak trochu mám E, potíže se zdrojem těchto prostředků. Opět se jedná o konkurenceschopnost. Já vím, že se jedná pouze o platby, ale proč jde ten tok ohledně rizikového kapitálu tak pomalu? Tady musím opět říci, že komise by měla být více proaktivní. Nemůže pořád čekat, až partneři v členských státech sami Eh, od sebe eh, začnou eh, reflektovat tyto peníze, které dáváme k dispozici, protože banky sami chtějí také vydělat peníze a nechtějí být jenom tím převodovým řemenem pro nás. Tady je tedy důležité vědět, odkud tedy tyto peníze také budeme čerpat. Máte něco k tomu? Nemusím to odkládat, i když rada zatím ještě nepřijala rozhodnutí nebylo by dobrý před sebou tlačit eh, řadu těchto závazků. Máme dost práce, takže máte k tomu nějaké vysvětlení? Pane generáliteli, řediteli. Děkuji, pane předsedo. I zde jsme přistoupili k vyhodnocení našich eh, potřeb platebních prostředků a Ukázalo se, že na základě požadavků, které nám byly předloženy, úrovní, úroveň požadovaných prostředků představovala 102 miliony a předpokládali jsme 136. Máme tu tedy u platebních prostředků rezervu 34 milionů a jsme schopni tedy splnit požadavky z hlediska tohoto převodu a neohrozíme případné další požadavky do konce roku. A naše odhady by skutečně se měly držet té částky asi okolo 100 milionů euro. Takže nedochází k ohrožení cílů z hlediska platebních prostředků. A ty požadavky nebyly tak vysoké, oproti našim původním očekáváním. Děkuji. Děkuji, pane generální řediteli. Paní zpravodajko. Já... Ano, to je všechno logické. Tady můžeme jenom opět vyzvat komisi, tedy ne vás osobně, ale komisi, aby mm, jaksi se zintenzivnili eh, snahy ohledně využívání těchto prostředků a proto Navrhuji tedy kolegům, abychom odsouhlasili převod prostředku 28. Děkuji. Členové si vyslechli návrh zpravodaje, kdo je pro převod číslo 28. Děkuji, kdo je proti? Jeden hlas. Kdo se zdržel? Jeden hlas se zdržel. Takže máme opět toto hlasování s výhradou souhlasného stanoviska Rady 8. září. Pokud tomu tak nebude, budeme se muset vrátit k této záležitosti a vyjádřit se. 29. Paní zpravodajko. U převodu číslo 29 se jedná také o platby. A Tady můžeme tedy eh, říci, že jsme se k tomu vyjadřovali také již eh, úterý. Jedná se o 47 milionů, které nejsou implementovány, ale jsou eh, součástí povinných výdajů. A komise nám předloží jakýsi rozpočet, kde bude žádat o navýšení této rozpočtové položky, takže my výslovně chválíme komisi a nenadáváme jí, tak jak jsem se o to pokusila včera. Tady se jedná o platby, které nemohly být zrealizovány, protože tam neexistovaly ty staré závazky. Takže já se domnívám, že bychom měli povolit tento převod číslo 29. Děkuji. Takže zpravodajka navrhuje, abychom jednou nekritizovali eh, komisi a přijali převod číslo 29. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden hlas. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže převod 29 je odsouhlasen opět s výhradou toho, co se odehraje 8. září při zasedání rady. A nyní máme převod číslo 30. Ano, tady jde o to, že jsme se pokusili tak trochu prosadit práva parlamentu, protože žádnou jinou možnost jsme tak říkajíc neměli a trošku jsme chtěli použít komisi jako e, vlastně rukojmí. Teď ta situace byla vyjasněna, Ostatně se to řešilo také písemně, to znamená, že ty podmínky, které jsme měli ohledně rezerv, byly naplněny a já jsem tedy pro e, odčerpání zrušení této rezervy a prosím kolegy, aby e, mě podpořili. Děkuji vám. Pro naše nové kolegy chci říct, že je to čistě politická záležitost a nikoli rozpočtová. Parlament si přál, aby parlamentní eh, schromáždění Evropsko-středomorské bylo přizváno k práci nové organizace, která se jmenuje Unie pro středomoří. Podle barcelonského procesu je to politicky zásadní problém a my jsme využili rozpočtovou zbraň, abychom vyvinuli tlak na naše partnery. A ten tlak tedy vyústil a tak, jak navrhuje naše zpravodajka, nemáme už důvod, abychom se stavěli proti tomuto převodu. Kdo je pro převod číslo 30? Děkuji vám. Kdo je proti? Jeden hlas. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže převod 30 je přijat. A zbývá nám ještě převod číslo 31, paní zpravodajko. Ano. Jedná se opět o prostředky z rezervy které eh, by vlastně měly být eh, přičleněny nebo vyčleněny na tuto dohodu s Gvinejskou republikou, o které jsme hovořili. Prosím kolegy, aby podpořili tento převod. Dobře, takže to navazuje na hlasování, které jsme měli ohledně zprávy paní Trupel. Kdo je pro převod číslo 31? Děkuji vám. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. Ano, jeden hlas se zdržel. Dobře. Takže máme jednomyslné hlasování s výjimkou jednoho hlasu, který se zdržel. Blahopřeji paní Haugové. Všechny její návrhy byly přijaty a tím ona vyčerpala svoji úlohu zpravodajky dnes dopoledne. Teď nám zbývá ještě jedno hlasování ohledně bodu 15. Je to možnost akvizice ze strany Evropského parlamentu budovy, která se nazývá V 1. A vzhledem k tomu, že jsme zatím ještě neurčili zpravodaje, který by byl specializován na nemovitosti, tak dávám eh, slovo předsedovi výboru. Děkuji vám, pane předsedo, říká pan předseda. Chtěl bych tedy rychle vylíčit, jakým způsobem tento problém zde existuje. Měli jsme už možnost se o něm zmínit během zasedání 2. července. Víte, že článek 179 finančního nařízení požaduje na rozpočtovém orgánu, aby posoudil všechny nemovitostní projekty institucí, které mají finanční relevantní dopad. My aplikujeme tento článek velmi přísně z hlediska nemovitostních projektů týkajících se ostatních institucí. A samozřejmě, že jsme povinni uplatňovat stejnou přísnost z hlediska projektů, které se týkají eh, nemovitostních potřeb Evropského parlamentu. Tak, jak jsem uvedl v červenci, Tady máme řízení, které je poněkud specifické, protože první věc, kterou musíme učinit, a to je rozhodnutí, které uděláme dnes dopoledne, je rozhodnout, zda na základě povahy toho projektu eh, se rozhodneme, že podáme stanovisko Byru a nebo se nerozhodneme k vypracování tohoto stanoviska. V tomto konkrétním případě se jedná o projekt, ke kterému jsme dostali ze strany Byra určitý počet informací. Jedná se o akvizici budovy, která se nachází v bezprostřední blízkosti existujících budov Evropského parlamentu v Bruselu. My zjednodušeně nazýváme tuto budovu TREV 1 a tato budova by mohla být předmětem akviziční smlouvy Jednalo by se vlastně o velmi dlouhý pronájem na 99 let s obcí, kterou bychom mohli využít za 99 let. O Pokud někteří z nás náhodou tady nebudou, <laughs> tak to budou naši nástupci, tedy bude tam obce eh, odkupu za symbolickou cenu. Celková cena, která by musela být okamžitě zaplatit, to znamená 31 milion 200 eur, nejdříve 16 milionů v listopadu tohoto roku a druhá tranže 15 milionů do 31. prosince 2010. Pokud eh, dojde k této transakci, pak současný vlastník nepředloží tuto transakci veřejné eh, dražbě. Jedná se o veřejného, tedy státního vlastníka. A za to by skutečně si zasloužil určitou prémii. On by tedy se vzdal toho, že by to předložil konkurenci. A tato prémie by odpovídala podle názoru eh, Byra asi 33% běžné tržní ceny. Byro eh, uvažuje o určitém rozdělení financování této transakce v rámci několika rozpočtových eh, položek Evropského parlamentu. Osobně, drazí kolegové, tato transakce mi připadá dostatečně významná pro to, aby náš výbor vypracoval stanovisko. Samozřejmě byro pospíchá a sdělilo mi, že v každém případě už máme k dispozici všechny informace. Samozřejmě byro bylo k dispozici z hlediska ústních otázek, ale já se domnívám, že my bychom měli být stejně důslední a přísní, pokud se jedná o nemovitostní projekt parlamentu, stejně tedy jako u projektu jiných institucí. Při příležitosti posuzování rozpočtu parlamentu na rok 2010 v rámci eh, našeho generálního zpravodaje pana Maňky budeme mít možnost hovořit o dalších projektech eh, na rok 2010 v oblasti nemovitostí. A pravděpodobně pan Maňka, až bude hovořit o rozpočtu parlamentu, nám položí určité otázky zásadního charakteru z hlediska nemovitostní politiky Evropského parlamentu. A proto se domnívám, že z důvodu opatrnosti a také proto, abychom si byli jisti, že máme všechny nezbytné informace a že všechny politické skupiny a členové rozpočtového výboru podporují tuto transakci. Z tohoto důvodu si myslím, že je dobré, abychom byli pověřeni vypracováním stanoviska. Tedy výjimečně jako zpravodaj ohledně této problematiky a v naději, že za určitou dobu koordinátoři se dohodnou ohledně jmenování stálého zpravodaje v otázkách nemovitostí nebo specifického zpravodaje k tomuto projektu TREV 1, v důsledku tohoto všeho vám předkládám návrh, abychom vypracovali stanovisko jako rozpočtový výbor k této záležitosti. To znamená, že na příštím zasedání Spravodaj vám předloží stanovisko rozpočtového výboru a do té doby se pokusíme doplnit si všechny nezbytné informace a získat je tedy odběra. Kdo je proto, aby rozpočtový výbor byl pověřen vypracováním stanoviska k tomuto projektu? Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže jednomyslně rozhodnuto, že náš výbor vypracuje stanovisko k akvizici budovy TREV 1. Tím končí naše hlasování a zbývá nám ještě tři body na programu. Bod 16. Tady se vracíme k návrhu využití globalizačního fondu, tentokrát ve prospěch Německa ale tentokrát se jedná pouze o výměnu názorů a nejedná se ještě o konkrétní návrh, takže slovo má zpravodaj pan Reimer Böge velmi rychle, Reimere. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Drazí kolegové, budu velmi stručný, protože ta zásadní diskuze, která se týká využití globalizačního fondu, již proběhla na jiném místě, takže nemusím to zde vysvětlovat. Komise na základě žádosti Německa 10. srpna předložila návrh na využití tohoto globalizačního fondu. Jedná se o telekomunikace Nokia Bachumu Jedná se o 1307 přibližně zaměstnanců a žádá na částku 5,5 milionů eur a 1337 zaměstnanců. To je velmi relevantní, protože je to region, kde nezaměstnanost je mezi 10 a 12 procenty a poté, co jsem zaregistroval z toho prvního čtení, tak eh, to vypadá tak, že eh, dojde k správnému využití tohoto globalizačního fondu. Máme tady stanovisko také eh, nebo budeme mít stanovisko výboru pro zaměstnanost. Toto stanovisko dostaneme zítra, takže to bychom měli začlenit co nejrychleji do naší zprávy a proto buď na zasedání poslední týden září, nejpozději 5. 6. října. Eh, budeme muset eh, tedy hlasovat eh, v rámci našeho rozpočtového výboru. Víc k tomu nemusím říci. Děkuji, pane zpravodaji. Máte otázky či připomínky k tomuto bodu, tak navrhuji, abychom to tady v této fázi nerozváděli. Budeme pokračovat bodem 17. Uvolnění prostředků z Fondu Solidarity po zemětřesení v Itálii. A je to rovněž záležitost Reimera. Ano, i tady budu stručný. Ty hlavní pravidla globalizačního fondu byly již dostatečně projednána dnes dopoledne. Tady se jedná, jak vy všichni víte, o mimořádnou dramatickou událost zemětřesení, 300 ne- mrtvých a škody 10,2 miliardy eur. To je tedy částka, která byla odhadnuta 300 eh, tedy mrtvých osob, mnoho eh, zraněných a samozřejmě velká část populace, která byla postižena touto katastrofou. To jsou tedy dimenze, které odhad, odhadla italská vláda a proto podala žádost o využití globalizačního fondu. To je tedy zcela samozřejmá záležitost a 28. srpna eh, byla tato žádost sformulována. Tady se jedná o celkovou částku ...493 milionů podle tedy pravidel globalizačního fondu. Pane předsedo, tady bych byl rád, kdyby naše rozpočtová zpravodajka řekla eh, něco ohledně zdroje těchto prostředků, protože eh, tady došlo k určité směsici různých čísel a eh, Nevíme, jestli tedy eh, je zcela jednoznačný způsob, jakým budou tyto prostředky z hlediska toho křížového financování zajištěny. Samozřejmě, že se to dotýká tedy rozpočtového orgánu Evropského parlamentu, proto by bylo dobré, kdyby Juta toto okomentovala Jinak, pokud nám to Juta vysvětlí, myslím si, že bychom měli eh, velice rychle celé toto řízení absolvovat. Děkuji, Juto, máš slovo. Já přiznávám, že jsem ještě ne všechno mohla proskoumat, mohu jenom za životní prostředí dát zelenou. Já jsem, jsem se skutečně inkvizitorsky dotazovala těch příslušných výborů, abych zjistila, zda tady nejsou problémy z hlediska implementace live, zda eh, je toto v pořádku a byla jsem ujištěna, že je to v pořádku, že jinak by vůbec na to nepřistoupili, takže zatím věřím, že tu není žádný problém, to ostatní musím ještě prověřit, to jsem zatím nemohla učinit v tom krátkém čase. Neměla jsem čas, protože ještě právě Pracuji tedy s, eh, život, eh, s výborem pro životní prostředí, které musí k tomu vystavit eh, stanovisko. Výborně, děkuji. Pan Surian. Děkuji, pane předsedo. V zásadě, když jsme mluvili o požárech ve Francii, tak jsem se k tomu chtěl vyjádřit také. Pokud je o předcházející využití fondu Solidarity, ta diskuse vždy zahrnovala myšlenku na rychlou reakci. Jednalo se také o požáry v Tatrách na Slovensku, tak tam jsme poskytli rychlou podporu Avšak trvalo rok a půl, než se tam ty prostředky dostaly. A když jsme požádali o vysvětlení, slyšeli jsme, že opětovné zalesňování není možné. Pokud Evropská unie není schopna poskytnout rychlou pomoc, když dojde na různých místech ke katastrofám, pokud nejste schopni jednat rychle, tak proč se nezaměřit na zalesňování, na dlouhodobější a smysluplnější kroky? Výstavba nových domů, podobně jako v případě tedy schořelých lesů. Jsem přesvědčen, že by bylo dobré upravit finanční systém tak, aby odpovídal realitě abychom byli schopni poskytnout prostředky tam, kde jsou efektivně využívány. A naše účast skutečně na tom závisí. Když hovoříme o účasti ve volbách, proč se lidé účastní voleb, respektive neúčastní. Ty kroky by měly být efektivní a to jsou faktory, které skutečně zpomalují naši schopnost reakce. Děkuji vám. Je jasné, že zejména u Fondu Solidarity, u Globalizačního fondu, ale také pro další aktivity stále častěji čelíme nutnosti jednat rychle, což předpokládá současně, abychom měli schopnost rychle politicky rozhodovat a potom také abychom měli příslušnou administrativní kapacitu, abychom byli schopni prostředky rychle vynaložit. A z těch příkladů, které můžeme zmínit, abychom doplnili to, co říká Láslo Surian, byl tu projekt eh, takzvané potravinové facility, kdy Evropská komise navrhla v loňském roce, aby pomohla zemědělcům ve velmi chudých zemích, zejména Afriky, kteří byli zasaženi nárůstem eh, cen ropy, osiv a hnojiv, tak aby byli schopni tyto zemědělci zajistit eh, úrodu následujícího roku. Bohužel však eh, trvalo více než půl roku, než se politicky dohodneme s radou a komisí a potom uběhly veškeré lhůty pro realizaci této akce. To znamená, že zemědělci tu pomoc eh, nedostali včas a veškerý ekonomický, lidský, sociální smysl celé akce byl vážně narušen. Je to zásadní problém, na který narážíme a o kterém bychom měli přemýšlet eh, při přípravě rozpočtu na rok 2010 a také v rámci budget review v příštím roce. Reimere k této věci? No, skutečně to je bod, eh, před kterým jsme varovali v těch minulých eh, letech a dokonce jsme se mohli, museli trošku Eh, stydět, že až po roce a půl jsme byli schopni tedy vyčlenit ty prostředky z různých důvodů. Když se podívám na ty dva dnešní body, to znamená eh, Klaus, bouře a zemětřesení v Itálii, tady jsme reagovali relativně zavčas v porovnání s tím, co jsme zažili eh, v minulých letech, takže je tady určitý pokrok. Leden 2009 dnes vlastně zasedá náš výbor, pak plénum a to též platí taky ohledně zemětřesení, takže v průběhu měsíce to uzavřeme. To už je eh, výrazný pokrok. Můžeme být ještě rychlejší, ale obecně bych řekl, že je tady určitá vůle toto změnit. Samozřejmě, jakmile se jedná o globalizační fond. Chtěl bych ještě dodat jednu věc, která mě vůbec neuspokojuje i z hlediska politické diskuze, kterou eh, musíme vést jako poslanci. Co se například nepodařilo, to je souhra mezi komisí a členskými státy protože se to týká takzvaných, eh, takzvaných přímých eh, plateb ke konci roku. Tady nedošlo k zjednodušení těch podmínek tak, aby skutečně byla zajištěna likvidita pro eh, podniky, které jsou výrazně postiženy krizí. Tady z různých důvodů nejsme schopni tak trochu více eh, zatlačit na plyn, plyn a zajistit eh, vlastně dostupnost těchto prostředků dříve než prosinci zatím eh, se nedaří najít eh, řešení v rámci těch pravidel a tomu nerozumí občané venku. Tady opět voláme po flexibilitě, při dodržování pravidel a voláme po rychlejším řešení. Tady musíme ještě intenzivně pracovat. A to vyvolává určitou frustraci speciálně u těchto dramatických eh, situací, ale i u jiných eh, řízení, kde se jedná o finanční prostředky, které mají řešit obtížné situace. Tady bychom měli zajistit poněkud rychlejší postup. Já jsem se o tom chtěl zmínit, protože včera jsem se nemohl k tomu vyjádřit v té diskuzi s eh, panem komisařem. Děkuji vám, pane zpravodaji. Paní Matera. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji. A ráda bych využila této příležitosti a pozdravit vás, pozdravit vás a všechny mé kolegy. Ráda bych vystoupila v tomto u tohoto bodu, protože je to něco, co se mě velice dotýká. Jsem Barbara Matelo, jsem italskou europoslankyní a jsem plnohodnotnou členkou vašeho výboru. Byla jsem zvolena ve volebním okrsku v Jižní Itálii, kde je i Abrupso region a region, kde 6. dubna 2009 došlo právě k tomuto obrovskému zemětřesení, jak jste měli možnost vidět v médiích a samozřejmě i na Hmm, jak se mohli vidět i v průběhu G8, kterou organizovala italská vláda. Byla jsem tam osobně, viděla jsem obrovské škody, dopad na občany, na budovy, na celá města. Je to přírodní katastrofa. Já osobně jsem navštívila tento region v srpnu. Nyní jde o první, první výměnu názoru tohoto návrhu, který připravoval, připravila Evropská komise, který se dotýká tohoto pozměňovacího rozpočtu, kde by šlo o využití 493 milionů z Fondu Solidarity Evropské unie. Pokud vím, tak Evropská komise už odsouhlasila určitou část financování na základě žádosti našeho státu. To znamená, že došlo k uznání výjimečného a nesmírně závažného charakteru této katastrofy. Toto zemětřesení bylo považováno za nesmírně závažnou přírodní katastrofu. A nyní je na nás, na Evropském parlamentu, my, který zastupujeme všechny evropské občany, abychom podpořili a pokračovali podpoře tohoto návrhu. Evropské komise a rozšířili solidaritu s tímto lidem, to znamená se všemi lidmi, kteří byli postiženi, abychom využili nástroje, které Evropská unie má k dispozici v tomto ohledu. Na závěr mého vystoupení bych ráda zdůraznila čas, který nás tlačí, protože většinou mm, vyžadujeme asi tak 18 měsíců k poskytnutí těchto finančních prostředků. Komise a italská vláda pracovali velice rychle v součinnosti a bude-li pokračovat tato spolupráce tímto tempem, asi bude pravděpodobně možné do konce letošního roku poskytnout tyto finanční prostředky. Proto vás prosím, prosím všechny, abyste projevili svou solidaritu, protože jeden ze základních principů evropské integrace je právě princip solidarity a tím bych vám ráda všem poděkovala za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, děkujeme, milá kolegyně. A připomínám všem, že šestnáctka, to znamená fond pro, fond pro globalizaci, mm, pro německé regiony, jakože sedmnáctka, to znamená využití Fondu Solidarity v Itálii. Obě tyto části se budou dotýkat našeho hlasování, hlasování 5., 6. a 7. října, což by nám mohlo umožnit, tak jak už to požadovala i paní Matera, jak to navrhoval i zpravodaj BG, abychom všechno v tom období zrealizovali tak, aby tyto finanční prostředky do konce letošního roku byly k dispozici, tak aby skutečně ti, kteří je nejvíce potřebují, měli možnost využít tyto finanční prostředky. Děkuji vám všem a ještě jeden bod, o kterém bych se rád zmínil. Jeden bod, který, takže 18, to, o tom už jsme hlasovali. To znamená, to byl ten převod. Ne, promiňte, promiňte, omlouvám se. Čili ne, čili osmnáctka. Osmnáctka zde jde o prezentaci návrhu dodatečného mm, rozpočtu bez hlasování. Ano? Je to jako vždy, když se jedná o opravný rozpočet. Ten opravný rozpočet slouží k tomu, abychom postupovali tak, jako v případě globalizačního fondu. To znamená, jedná se o formální rozhodnutí ohledně částky, o které rozhodujeme. Eh, takže opět bych se podívala na zdroj těchto prostředků, které tady jde. Zatím jsem se na to dívala jenom částečně, ale do října doufám, budu moci podat eh, jaksi důkladnou zprávu nejenom o tom, odkud pochází eh, tyto peníze, ale zda i eh, postupově toto bude vše v pořádku. A zda budeme moci tedy rozhodnout o tomto opravném rozpočtu číslo 9. Děkujeme Juto a slovo má Reimer. Děkuji, já chci jenom poukázat na to, že to datum hlasování k bodu 17 a 18 není v souladu. To by se mělo provést paralelně. Tam je 5., 6. a 8. říjnu a u bodu 18 28. září, jednou je tam 1. Eh, a 2. října, takže já bych byla rád, kdybychom to udělali poslední týden v září. Nebude to trvat dlouho, eh, bude to trvat pouze pět minut. Dobře, výborně, budeme se snažit tento požadavek vzít v potaz. Myslím si, že všichni souhlasíme, Juta rovněž. Děkuji, děkuji vám, milí kolegové. A jediná věc, která mi zůstává, ještě vám sdělit, jsou některé informace. Jednak eh, pokud jde o dvacítku, rád bych zdůraznil ještě to, co nás čeká, to znamená schůzky, které nás čekají. To znamená, pod dvacítkou vidíme v Kobo News. Tam bychom si měli ještě s otazníkem dát 15. září. To znamená, je to úterý odpoledne ve Štrasburku s otazníkem, abychom projednali návrh rozpočtu Evropského parlamentu pro příští rok. Hmm, po té, co jsme si, po tom, co jsme si řekli včera a po té, co, nám, co zde vystoupil místo předseda pan Pitela, generální tajemník pan Klaus Vele, kteří nám oznámili to, že obvykle by předsednictvo se mělo už toho 8. září, nebo teda spíše 7. září vyslovit a my bychom poté mohli mít naši schůzku k tomuto tématu 15. září. Prosím, abyste si poznamenali a to je povinnost, opravdu povinnost pro všechny, abyste se zúčastnili této schůzky. Opravdu, opravdu, mm, ano, samozřejmě, že budeme mít, ano, budeme mít kávu, rozhodně dnes, dnes, dneska to teda bylo, byla káva trošku opožděná, ale 28, 29, 30 září, to znamená pondělí, úterý, středa, tam budeme hlasovat a zároveň hovořit o všech návrzích, které se dotýkají návrhu rozpočtu pro rok 2010. Zároveň bych vás velice rychle obeznámil se závěry zkoušky koordinátorů, která proběhla včera večer. Rozhodli jsme se a dohodli jsme se ohledně vypracování dopisu, který by se zabýval hodnocením pana Šemety, teda designovaného komisaře který navrhneme poté předsedovi parlamentu po tom našem slyšení, které proběhlo včera a navrhujeme pozitivní hodnocení. A to znamená, abych se pan Šemeta mohl věnovat svým funkcím až do konce stávajícího mandátu Evropské komise. To znamená, že náš výbor dává kladné stanovisko. Rád bych vám připomněl to, že po předložení tohoto dopisu které samozřejmě bude doprovázet ještě doprovázet dopisy dvou dalších výborů Evropského parlamentu, kde probíhala slyšení dalších kandidátů na tato místa, komisařská místa, čili poté dojde k nějakému návrhu usnesení, které podepíšou eh, politické skupiny a 16. září se to dostane na plenární zasedání. Čili tímto způsobem se to poté předloží předsedovi komise. Rovněž jsem požádal koordinátory, aby se dohodli, co možná nejrychleji, pokud jde o rozdělení jednotlivých zpráv mezi jednotlivými koordinátory, to znamená ty zprávy, které se dotýkají našich kompetencí, nejenom ty velké zprávy, to znamená rozpočet, um, souhrný rozpočet náš, jakož i ostatních institucí, ale rovněž ostatní zprávy, které se dotýkají pravidelných zpráv našeho výboru, to znamená, které v minulosti mm, měly jednak permanentní stále zpravodaje nebo řekněme zprávy, které se dotýkají určitých stanovisk a některé legislativní zprávy, které ehm, samozřejmě dotýkají přímo našich kompetencí, nejenom teda rozpočtových kompetencí. Pokud jde o stále zpravodaje, rád bych upřesnil to, že jsem požádal koordinátory, aby předložili své návrhy na základě seznamu těch stávajících eh, zpravodajů, které máme k dispozici. Máme jich hodně, máme jich 12. Buď aby teda předložili nějaký návrh, buď řekněme navýšit tento počet, nebo mm, seškrtat tento počet. Většina koordinátorů spíše by chtěla zredukovat počet těchto stálých zpravodajů, protože čím více máme takových zpravodajů, tím méně se můžeme zúčastňovat společně my všichni členové našeho výboru na práci našeho výboru, samozřejmě v některých konkrétních oblastech, přesných oblastech potřebujeme určitou kontinuitu, to znamená stanovit odborníky, experty, kteří budou sledovat konkrétně konkrétní záležitost. Čili před 9. Eh, zářím bych poprosil koordinátory, aby předložili tyto návrhy a poté se domluvíme na seznamu stálých zpravodajů. Z toho samozřejmě bude pak vyplývat i rozdělení jednotlivých eh, zpráv. Pokud jde o rozdělení jednotlivých zpráv, koordinátoři si zvolili formuly tohoto rozdělení nebo vzorec takového rozdělení podle proporčního zastoupení, to znamená podle toho, jak přidělíme body jednotlivým zprávám, rozdělíme si to body, samozřejmě na základě deontová pravidla. A ode dnešního, od dnešního dne samozřejmě koordinátoři budou mít k dispozici takovou tabulku aplikace těchto bodů v rámci našeho výboru, eh, který má 88 členů, tak abychom všichni mohli připravit tyto návrhy a eh, naše příspěvky, které se dotýkají těchto zpráv. Zároveň jsme se rozhodli jmenovat zástupce našeho výboru do meziinstitucionálního panelu, který se bude zabývat tímto velice významným projektem Galileo, to znamená satelitní, satelitní program, který je částečně financován rozpočtem Evropské unie. Financování bylo rozhodnuto Evropským parlamentem na základě našeho doporučení našeho výboru před třemi lety. A je to program, který řídí mnoho orgánů, mnoho organizací, řekněme určitá dozorčí rada. Máme zde tři členy, tři zástupce Evropského parlamentu, dva z výboru ITRE a jednoho člena z našeho výboru pro rozpočet na základě návrhu socialistů jsme věnovali paní Herzog do této pozice, bohužel s námi dneska není. To znamená, ona nás bude zastupovat v tomto panelu rád, zároveň jsem připomněl koordinátorům to, že každý výbor, to znamená včetně našeho výboru, má právo má právo pozvat určité osobnosti, odborníky, experty k různým slyšením, tak abychom zlepšili naši informovanost k různým projektům, bodům, které se dotýkají našeho programu Právě dneska proběhlo takové podobné minislyšení, máme určitou kótu těchto mini-hearingů, ještě jsme to nevyužili, nevyčerpali a to stejné platí pro naše delegace, které bychom mohli vyslat přímo do terénu, přímo samozřejmě v souladu s naším programem, pokud se domníváme, že by bylo užitočné, užitečné, abychom získali nějaké dodatečné informace pro naše členy našeho výboru, aby tato delegace navštívila přímo na místě některé, některé konkrétní projekty, abychom viděli, jakým způsobem se využívají finanční prostředky, nebo abychom lépe pochopili podstatu problému, či rozsah určitých škod a podobně. Zde jsme ještě nevyužili v rámci prvního semestru všechny naše možnosti, příležitosti, které máme v tomto ohledu a myslím si, že my, jakožto členové našeho výboru, můžeme využít eh, tuto možnost To budou Samozřejmě, že chceme um, ušetřit finanční prostředky Evropské unie, to je naším posláním, nebudeme cestovat jen pro samotné cestování, ale je důležité, abychom samozřejmě věděli, že v případě potřeby to můžeme provést tyto návštěvy. Dále jsme se domluvili, že budeme mm, že upřesníme kompozici delegací nebo složení delegací pro různá výjezdní zasedání našeho výboru to znamená tam, kde budeme zastoupeni, to znamená koordinátoři, dále to bude společná zahraniční a bezpečnostní politika, to znamená, to jsou schůzky s radou a zároveň s výborem pro zahraniční záležitosti, dále to je e, naše účast na trialogu a na dohadovacím řízení, to znamená, ať už je to s radou nebo s běrem především eh, když se bude diskutovat rozpočet parlamentu. Zároveň jsme hovořili o kalendáři našich schůzek pro rok 2010 a pro nové členy výboru. Myslím si, že samozřejmě, že snad se vám bude líbit to, že budete vidět přesně, jak už si můžete naplánovat své aktivity i v roce 2010. Určitě to oceníte, to znamená, že až do konce roku 2010 budete mít možnost se na to podívat a že všechny tyto dny, které těch 365 dnů v roce 2010, že tam mm, samozřejmě budete mít k dispozici i možnost jít si dovolenou, samozřejmě několik dní volnějších nebo věnovat se, řekněme, některým aktivitám, které nejsou až tak um, řekněme, fádní. No a zároveň jsme hovořili o trialogu s Europolem, Jutta Haug už nám o tom všechno sdělila. Ano, máme do bodu různé, Helgo. Ještě jedna otázka. Před několika dny došlo k mm, takové informaci, která byla, že údajně v dojde k nějaké schůzce Běra v Stockholmu v průběhu Tyrkisového týdne. Já nevím, zda to je ještě pořád na programu, nebo zda došlo, k čemu tam došlo. No, to nejde ani o Běro, ani o výbor pro rozpočet, jde o delegaci našeho výboru. Pozvali nás švédské předsednictví, to znamená 24. a 25. do Stockholmu předsedu výboru rozpočtového a dva generální zpravodaje a v souladu s našimi tradicemi. To probíhá tak, že jakmile navštívíme členský stát, tak eh, pozveme i členy rozpočtového výboru, které, kteří pochází z tohoto eh, státu, takže pan kolega Fern rovněž se zúčastní této návštěvy. Samozřejmě, že vám po této schůzce poskytneme informace o výměně názorů, která proběhne se švédským předsednictvím. Pan Portaž má slovo, přihlásil se do bodu různé. Mám vlastně dvě otázky. Ta první. Chtěl bych vědět, zda zasedání, které budeme mít 15. září ohledně rozpočtu Evropského parlamentu, zda to bude mít dopad na podávání pozměňovacích návrhů, nebo zda to bude jinak organizováno, zda se ponechá ta lhuta na podávání pozměňovacích návrhů, nebo se to změní, zůstaneme u té staré, bylo to 9. září. Do 9. září se měly podat pozměňovací návrhy ohledně rozpočtu Evropského parlamentu. To je tedy moje první otázka. A druhá? Toto je výbor, který má více než 80 členů, téměř 90 členů. A téměř polovička je nových členů. Proto bych se chtěl zeptat na něco, co se týká předchozího legislativního období. Eh, zda v minulosti probíhalo nějaké vzdělávací, eh, nějaká vzdělávací akce ohledně metod a technik, zda se nezorganizují takováto zasedání. Myslím si, že by to bylo smysluplné pro ty nové eh, členy. Většina se samozřejmě vyzná v národních rozpočtech, ale Eh, ten způsob, jakým se vytvářejí národní rozpočty, minimálně u Portugalska, jsou eh, velice odlišné od eh, tvoření evropského rozpočtu. Pravděpodobně to platí i pro ostatní země. Někdy mě tady velký rozdíl z hlediska vytváření rozpočtu. Chtěl bych se zeptat, zda takové školení bude probíhat nebo nějaké informace. Bylo by to smysluplné, jinak to musí dělat každý sám za sebe. Děkuji vám, pane kolego. Pokud je o ten první bod, Nedošlo k žádnému změně lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů. My navrhujeme toho 15. září které je v podstatě kompatibilní no, s tím 16. to znamená pozměňovací návrhy skupin. Asi to není ideální, ale je to jediná, jediné řešení, které máme. A ta druhá otázka, máte pravdu, všechny skupiny asi jsou ve stejné situaci. Některé skupiny mají finanční prostředky nebo prostředky, tak aby, nebo nějaké iniciativy, které jim umožnily poskytnout více informací pro své nové členy, pro jiné skupiny je to obtížnější. No, uvidíme, co můžeme udělat konkrétně. Sdílím vaše obavy. Já jsem byl poprvé zvolen podobně jako Reimer v roce 89 do Evropského parlamentu a já jsem tenkrát byl členem, vybral jsem si tento výbor a asi tak 6 měsíců jsem potřeboval, abych vůbec věděl, co se děje s pozměňovacími návrhy, abych vůbec předložil nějaký návrh a tak dále. Čili samozřejmě jste asi, jak vidím, mnohem rychlejší než já. Ovšem uvidíme, ano, uvidíme, co můžeme udělat. Problém je, že samozřejmě budeme mít tolik jiných povinností a tak dále. Uvidíte, uvidíte to, že se budete zúčastňovat na hlasování a tak dále, na všech procedurách. To si myslím, že je v podstatě ta nejlepší informovanost. To znamená, co tím chci říci. My se snažíme o to, abyste skutečně měli maximální počet nebo maximální množství informací k dispozici, samozřejmě ještě předtím, než dojde k samotnému hlasování. Jelikož už se nikdo nehlásí, tak bych rád poděkoval. Poděkoval všem za účast, asistentům,